be better. Okay. Good morning. Dobré dopoledne. Lépe řečeno dobré odpoledne, dámy a pánové. Rád bych zahájil naše dnešní zasedání. Prvním bodem našeho programu je přijetí pořadu jednání. Program jste obdrželi ve svých složkách. Pokud k němu nemáte žádné komentáře, tak můžeme považovat pořad jednání za schválený. Vidím, že nikdo žádné komentáře nemá. Mám nějaké komentáře předsedy, ale byl bych raději, kdybych je mohl přednést v okamžiku, kdy tu bude více poslanců. Takže přistoupíme k bodu číslo 3, schválení zápisu z následujících zasedání. Ve složkách máte zápis z jednání 7. září roku 2015 a z 21. až 22. září 2015. Pokud k těmto zápisům nemáte žádné výhrady, můžeme je považovat za schválené. Vidím, že nikdo nic nemá. A Nyní tedy přistoupíme k bodu číslo čtyři našeho dnešního programu. Je to veřejné slyšení, eh, zelený akční plán pro malé a střední podniky, eh, příležitosti a výzvy. Víte, že to je velmi důležité téma a dovolte mi, abych v tuto chvíli přivítal naše dnešní řečníky. Rád bych jim poděkoval Rád bych poděkoval řečníkům, kteří jsou na pódiu, za to, že mezi nás přijali, přijali za to, že tedy eh, přijali pozvání na naše dnešní slyšení. Děkuji jim za to, že jsou tu dnes mezi námi. Rád bych vás, rád bych nás všechny, milí kolegové, informoval o tom, že komise v červenci roku 2014 eh, přijala sdělení, které se jmenuje Zelený akční plán pro malé a střední podniky, který má umožnit těmto podnikům, aby eh, ekologické výzvy přeměnily na obchodní příležitosti. Eh, to, to jsou tedy velmi obecné a velmi důležité výzvy. Tento akční plán představuje kroky zaměřené na malé a střední podniky, které jsou navrhovány na evropské úrovni tak abychom mohli využít všech obchodních příležitostí, které se tu pro malé a střední podniky nabízejí. Můžeme zmínit účinné využívání zdrojů nebo podporu ekologického podnikání, pokud to mohu říct takto obecně. V květnu tohoto roku eh, eh, tedy v, ro, v červenci roku 2014, to bylo před více než rokem, a v květnu tohoto roku parlament přijal usnesení, které se týkalo podobného tématu. Jmenovalo se při, příležitosti pro zelený růst malých a středních podniků. Spravodajem byl Filip de Bakr. V tomto usnesení jsme zdůraznili na základě zprávy výboru ITRE, mimo jiné, že Takzvané zelené služby by měly být zahrnuty do eh, probíhajících jednání o eh, dohodě o ekologických stacích a také o dohodě TTIP. Eh, také by měly být zahrnuty do dohody o transatlantickém partnerství. Kromě toho parlament vyzval k tomu, aby malé a střední podniky měly k dispozici více finančních prostředků na zelené technologie a aby tu byly tedy eh, takzvané zelené půjčky. To znamená, že v tuto chvíli s velkým zájmem očekáváme návrh komise, který se bude konat, eh, týkat balíčku pro oběhovou, oběhové hospodářství. To bude opět velmi důležitý návrh Evropské komise, který bude mít zásadní význam pro malé a střední podniky. Bude zveřejněn v prosinci tohoto roku, bude předložen k veřejné diskuzi a to bude samozřejmě eh, příležitost i pro nás, protože to spadá do naší kompetence. Naše dnešní slyšení bude mít dvě části první a druhou. Každá z těch částí bude trvat zhruba hodinu, možná o něco méně, 45-50 minut. Po, každé, po každém panelu, po každé té části bude následovat diskuze. Nejprve tedy promluví naši panelisté. Rád bych představil první panel a v něm také prvního řečníka, pana Karstena Foldagera. Pan Foldager bude hovořit o e, signálech tržní ceny pro e, poptávku, reakci poptávky. To je tedy název jeho příspěvku. Pan Foldager je portfolio manager ve společnosti Dánské Commodities, což je nezávislá mezinárodní společnost, která obchoduje s komoditami eh, týkajícími se energie, pokud to mohu říci takto obecně. Pan Poldager vystudoval mezinárodní hospodářské poradenství na univerzitě v Aarhusu v Dánsku. Velmi se těšíme na vaši prezentaci a budeme tedy rádi, že si poslechneme o tématu, které jste si zvolil, to znamená signály trhní ceny. Máte slovo, prosím. Dobré odpoledne. Jak správně řekl pan eh, Busek, jmenuji se Karsten Foldager a zastupuji tu společnost Dánské Commodities, která působí v celé Evropě jako obchodník eh, s energií a jménem Dánské Commodities bych rád řekl, že jsme rádi za to, že jsme byli pozváni na vaše dnešní slyšení, že tu můžeme hovořit. Rádi bychom vám poskytli krátký úvod do toho, co děláme. Společnost eh, byla založena v roce 2004 v Dánsku a obchodovala tady s elektrickou energií na hranicích mezi Německem a Dánskem a v současné době už působí ve více než 30 zemích v celé Evropě. A v loňském roce jsme tedy měli příjmy ve výši 2,5 miliardy euro. To znamená, že naš, náš rozvoj, náš růst byl poměrně rychlý. Tento růst byl umožněn především díky tomu, že jsme společností, která je velmi inovativní, která neustále reaguje na výzvy, před které nás evropský energetický trh staví. V tuto chvíli je to tak, že jeden z inovativních projektů, na kterém se podílíme, se jmenuje um, reakce Demand Response 2.0, to znamená 2.0, jde o to, že se tedy snažíme přesunout spotřebu energie do období dne, kdy jsou ceny energie nižší, tak abychom ušetřili náklady. Já si myslím, že takovýto postup skýtá velký potenciál. Dříve, než se pustím do detailů, rád bych to zasadil do určitého kontextu, ukázal vám to eh, v jiném pohledu. Možná víte, energetické trilema bylo důležitou součástí politiky. Bylo to téma, které tedy bylo diskutováno i ve společnostech v celé Evropě a týká se to klimatických změn, bezpečnosti, dodávek energie a hospodářské eh, konkurenceschopnosti podniků. To jsou tedy tři dimenze. V minulých letech jsme byli svědky toho, že eh, se používalo více obnovitelných zdrojů energie, což mělo dopad na trh s elektrickou energií. Produkce elektrické energie je mnohem méně předvídatelná. A proto bylo potřeba učinit velké investice, tak abychom zajistili dodávku energie tak aby v okamžiku nebo v období, kdy počasí není optimální, kdy například nefouká vítr a neprodukuje se dostatek eh, energie ve větrných elektrárnách, abychom měli tedy náhradu. A naopak, když eh, obnovitelné zdroje energie dodávají mnoho energie, abychom měli tedy eh, možnost zvýšit poptávku, tak abychom využili tu energii, která se tímto způsobem vyrábí. To samozřejmě představuje velké investice pro evropský energetický trh a je eh, potřeba tedy reagovat na fluktující zdroje ve výrobě energie. Tyto investice do výroby z obnovitelných zdrojů energie a do zabezpečení dodávek energie vedly k tomu, že společnosti, které do toho investovaly, eh, zvýšily svoji konkurenceschopnost vůči zbytku světa. Poprosím o další folii. V tuto chvíli si tedy uvědomujeme, že stojíme před velkou výzvou v Evropě. Zvyšuje se podíl obnovitelných zdrojů energie. A tím také rostou náklady pro konečné uživatele, to znamená pro spotřebitele, pro společnosti, ale zároveň to skýtá určité příležitosti, protože dochází eh, k fluktuaci cen, dochází ke změnám ceny energie. Eh, cena energie u obnovitelných zdrojů energie je závislá na počasí a proto je možnost spotřebu energie posunout do těch hodin, do těch období dne, kdy je cena nižší. A většina společností této příležitosti doposud nevyužívá. Reakce poptávky 2.0 znamená, že tedy se snažíme, aby tuto šanci využívalo mnohem větší množství společností. Prosím o další poli. Já vám chci vysvětlit ten koncept. Abychom to dobře pochopili, musíme se podívat na to, jak funguje trh s energií. Každý den v roce se vydává předpoklad ceny na příští den. Tento předpoklad vychází z toho, jaká je předpověď počasí, protože právě počasí je důležitým faktorem pro tvorbu ceny energie. Tím, jak se zvyšuje počet eh, nebo objem eh, obnovitelných zdrojů energie, tak roste i vliv počasí. Já vám to vysvětlím slovně pokud se mi nepodaří ukázat tu další folii. V každém případě, pokud je cena nízká, tak je to dáno tím, že obnovitelné zdroje energie produkují hodně energie, to znamená, že je hodně eh, sluneční energie, hodně větru a díky tomu cena klesá. Je to tedy příležitost pro společnosti, aby toho využili a některé společnosti toho již využívají. To znamená, že naplánují svoji spotřebu naplánují na to období dne, kdy je ta cena nižší. Nicméně, pokud se podíváme na další folii, tak zjistíme, že ta předpokládaná, předpovídaná cena se e, jen zřídka kdy rovná té skutečné ceně. Tady vidíte rozdíl mezi skutečnou a předpokládanou cenou. Často jsou to velké rozdíly a ta před, předpokládaná, naplánovaná spotřeba se tedy nekoná nebo nedochází k ní v optimální době. A to je, to představuje zátěž na energetickou síť, protože eh, když jsou ceny velmi nízké, tak systém se snaží říct si e, eh, trhu, že by tedy měli e, omezit svoji spotřebu. A proto tedy dochází k tomu, že pokud spotřebu posuneme do období dne, kdy je ta cena nižší, tak to systému pomůže. Prosím ještě o další folii. To je tedy příležitost, to je to, co navrhujeme. E, ještě v daném dni je potřeba tu spotřebu přesunout do vhodného období. Není možné to plánovat den dopředu, je potřeba se přizpůsobit vývoji ceny v daný den. A tady e, se nabízejí mnohé možnosti, jak snížit náklady, protože e, systém v podstatě e, nabízí možnost využít tohoto pohybu ceny. Tento systém nicméně není otevřen velkému množství společností, protože tu platí velmi přísné požadavky a podmínky. Například je potřeba, aby ta společnost byla velmi pružná, aby ten zákazník, ten spotřebitel byl velmi pružný, aby tedy mohl neustále měnit svoji spotřebu energie do velmi velké míry. A to znamená, že celá řada společností je z toho již předem vyloučena. Nemohou se toho účastnit. A další přísný požadavek spočívá v tom, že ty společnosti musí být schopny reagovat velmi rychle. Krátkodobě, během 15 minut nebo dokonce během 5 minut. A i to je důvod, proč velká většina podniků v celé Evropě nejsou schopny regulovat svoje eh, procesy takto rychle a účastnit se tohoto principu. My bychom tedy Eh, chtěli ten systém změnit. Nepotřebujeme inteligentní měřiče, nepotřebujeme žádnou další síť, eh, další investice do těch sítí. Potřebujeme pouze to, aby i další eh, společnosti byly do toho integrovány, abychom do toho integrovali znalosti o trhu, o tržních cenách a e, díky tomu bychom tedy měli být schopni využívat veškerého potenciálu, který e, tedy je založen pouze na tom, že spotřebu energie přesuneme do těch období dne, kdy je cena nejnižší. Je to velmi jednoduché, ale přesto se to dnes e, nevyužívá. Vrátím se tedy na začátek k tomu počátečnímu bodu. Já jsem se to snažil zasadit do určitého kontextu. Tento koncept se snaží zahrnout a zohlednit všechny tři dimenze. To znamená za prvé klimatická změna. Společnosti eh, přesouvají spotřebu energie do toho období, do eh, té denní doby, kdy je tedy cena nižší, kde je, kdy je té energie eh, k dispozici hodně a naopak snižuje svoji spotřebu v těch obdobích, kdy je té energie málo a kdy tedy se energie vyrábí standardním způsobem, konvenčním způsobem, například z uhlí, eh, z ropy. To znamená, že to má pozitivní dopad na životní prostředí, má to pozitivní dopad i na eh, síť, energetickou síť, protože jí to ulehčuje eh, v těch zátěžových obdobích. Například, když fouká silný vítr, tak jsou ceny negativní. To znamená, že ten systém říká, potřebuji, abyste si vzali eh, ze systému eh, elektrickou energii, to k tomu často dochází v Německu a tím, že tedy spotřebu přesuneme do této doby, tak eh, tím, že spotřebováváme elektřinu, tak ulehčujeme elektrickému systému, elektrické sítě. Zároveň tím zvyšujeme konkurenceschopnost podniků a to tedy znamená, že jim snižujeme náklady, zlepšujeme jejich ekologický profil a také, jak doufáme, pomáháme vytvářet pracovní místa. Pokud se chcete dozvědět víc, navštivte prosím naše webové stránky, rádi odpovíme na všechny vaše dotazy a prosím, eh, rozšiřujte tuto informaci, protože bychom chtěli, rádi, protože bychom chtěli využít tu eh, flexibilitu, tu možnost, která už tu je a spotřebovávat energie hlavně tehdy, když je ta cena nižší. Děkuji za tento projev a hned přejdeme ke druhému řečníkovi a to jsou řešení úsporná na energie v průmyslových procesech. Kristof Pol eh, vystudoval univerzitu v Kaslu, eh, průmyslové inženýrství, což je velice široké téma a také i získal PhD v roce 2013 a téma jeho PhD bylo továrna bez stlačeného vzduchu. Velice zajímavé téma a také jste zakladatelem a, e, zakladatelem a mm, partnerem společnosti OPR, která byla založena v červnu 2005 a ta se zaměřuje na úspory energií, tedy účinné, energeticky účinné průmyslové procesy. Také přednášíte mm, na různých místech a jste eh, ředitelem pro energetická studia na Wilhelm Büchner University, na univerzitě Wilhelm Büchner a takže vaše téma jsou průmyslové procesy. Děkuji mnohokrát. Výzva nespočívá v tom dodržet čas, ale v tom, eh, zda bude fungovat technika, ale já doufám, že ano. Eh, děkuji mnohokrát eh, za úvodní slova. Já jsem zde jako zakladatel a vedoucí společnosti ETA OP SRO. A hned se dostáváme ke slajdu číslo dvě. Já jsem založil tuto společnost, společnost ETAOP 22.6. tohoto roku. Jsme tedy velice mladým startupem, momentálně máme 8 pracovníků a věnujeme se, se energetické účinnosti pro průmyslové procesy. A to v oblasti manipulaci s produkty, a zejména tam, kde se používají neefektivní technologie, neúčinné a kde by bylo možné nahradit. A jedna z těchto neúčinných eh, technologií je právě eh, technika stlačeného vzduchu a v této oblasti vám krátce představím, jak jsme vůbec přišli na tu ideu, na ten nápad eh, nabízet produkty v té oblasti, v oblasti energetické účinnosti, takže já tak trochu zajdu do detailu a začnu následující věcí, a totiž tím, co je momentálně aktuální v oblasti malých a středních podniků. Energetická účinnost je jedním ze základních ukazatelů v současné době pro podniky, což znamená, že máme právní rámcové podmínky, které jednak tlačí na podniky, mají s tím problém, pak máme rostoucí ceny elektřiny, to není nic nového. A máme normy, jako je norma DINO, 1051 a tak dále. A pak zde máme eh, čím dál tím více energetickou účinnost, která se stává rozhodujícím eh, konkrétním faktorem, takže podniky si musí, tedy nejenom chtějí, ale musí zvážit, eh, jak by mohly tedy dosáhnout lepší energetické účinnosti, kde a jak. My jsme v Kaselu zahájili výzkumný projekt, to je to projekt HERE, Hesensko pro inovace a e, e, účinnost energie a využívání zdrojů. Začalo to v roce 2015, bude to běžet tři roky, e, objem je 2,2 milionů eur, financuje to zem zemsk, země Hesensko a Evropská unie. Hesensko není sila na severu, aby mohl využívat vítr, ani sila na jihu, aby mohlo využívat fotovoltaiku. Hesensko je e, zemí, která by se měla stát zrovou zemí pro e, ochranu klimatu právě díky energetické účinnosti. My tedy nejsme v té oblasti, která by mohla využívat ty klasické obnovitelné zdroje. V rámci tohoto projektu HERE jsme se dívali tři roky na různé podniky a dívali jsme se na to, v jakých oblastech, v jakých, u jakých nízkých technologiích by bylo vhodné jít cestou vyšší energetické účinnosti. A jeden z těchto částečných projektů byl projekt eh, produkce s nížskými nároky na stlačení vzduch a naším cílem bylo se podívat na to, do jaké míry můžeme nahradit tuto neefektivní technologii stlačení vzduch, protože účinnost stlačeného vzduchu je, vzduchu je asi 10%, i když samozřejmě pokud by se využívalo při tom eh, vznikající teplo, bylo by to vhodné, a stále pořád tady máme účinnost 10% stlačeného vzduchu. Takže jak to zařídit jinak? nechceme mít neefektivní technologie, které bychom dále optimalizovali. Naopak chceme takovéto technologie nahrazovat. A přesně to bylo naším cílem. Zjistit, do jaké míry je nahradit můžeme. Kam až lze zajít. Momentálně eh, musím říct, že jsme si nenáhodně vybrali stlačený vzduch. Stlačený vzduch v podstatě se využívá téměř ve všech oblastech průmyslu. Máme skutečně ve všech odvětvích, ať už je to automobilový průmysl, ať už je to logistika, obaly, všude se využívá stlačený vzduch v různých typech zařízení, téměř jakýkoliv produkt, jak si v rámci svého výrobního procesu přichází s touto technikou do styku, ať již v rámci manipulace či zpracování. Pokud se podíváme na samotný stlačený vzduch a na to, co já se tady vyjádřím slovy. Jak jsem říkal, ten stupeň činnosti je velice špatný. 10% elektrické energie e, vlastně nakonec se dostává do formy síly, ať už je to mechanické nebo hydraulické. 20% e, nákladů na výrobu slačeného vzduchu je vlastně celkového nákladu veškerých eh, na, na, nákladů na Engeny, což je velice mnoho. Potřebujeme 16 terawatt hodin pro to, abychom v Německu mohli každý rok eh, vyrábět stlačený vzduch, což je skutečně obrovské číslo a odpovídá to například spotřebě energie německých drah v Evropě. Je, to, jsou to asi, eh, je to asi 80 terawatt hodin, pokud to takto přepočteme což by znamenalo, že je to eh, téměř eh, výkon osmi, osmi jaderných elektráren. Takže tady je obrovský manévrovací prostor, skrývá se v tom obrovský potenciál. Ta účinnost je skutečně velmi nízká, takže to smysluplné je. Pokud se podíváme do výsledků tohoto projektu, tak vidíte, že pomocí nahrazení, tedy ne pomocí optimalizace, ale pomocí tomu, že se tlačenému vzduchu vyhneme, získáváme v různých oblastech asi více než, částečně více než 90 ušetřené energie. Co zde vidíme, je typické manipulační zařízení v průmyslu. Jsou to produkty, které se nějakým způsobem eh, od někud vezmou a dávají někam jinam. zdvíhají se například pralinka, která potřebuje eh, se nějakým způsobem zabalit. To se již nedělá ručně, ale strojovým způsobem. A to jsou přesně takovéto manipulační přístroje, které něco někam podávají. Vidíme, že na jedné straně vidíte, že se to tedy vzniká pneumatickým způsobem, na druhé straně elektromechanickým způsobem. A když to srovnáte, tak skutečně zjistíte, že jsme uspořili více než 90 energie což znamená eh, zredukovat emise CO2 také o téměř 90 A to není o jediný případ. Neplatí to pouze pro jednotlivé typy zařízení, které jsme si vybrali, ale je to skutečně výsledek našeho projektu, který trval tři roky. Dospěli jsme skutečně k tomu, že v mnohých oblastech eh, bychom mohli nahradit stlačený vzduch eh, téměř plošně a dosáhnout takovýchto úspor energie. Já jsem vám zde schrnul několik výsledků eh, od výrobce plastů. Je to skutečně pravý scénář, který zde vidíme, je to scénář 0 nalevo. Vidíte základní situaci, výchozí situaci, tady vidíte celkovou potřebu energie za rok a celkové náklady za energii. A eh, pak zde máme vedle toho i e, roční emise CO2. Mezitím vidíte scénář 1 a scénář 2 Tady jsou možnosti optimalizace, jak by to vypadalo, pokud by se šlo cestou optimalizace. Snažíme se tedy, tedy optimalizovat tuto neefektivní technologii, technologii slačeného vzduchu, což je možné. Ty výsledky nejsou až tak špatné, ale zásadní je tady srovnání se se scénářem číslo 3 a hlavně se scénářem číslo 4, kde se, jsme se naprosto vyhli stlačeného vzduchu. V rámci toho prvního sloupce vidíme, že těch 90% nákladů na energii těch úspor je možné mít, dosáhnout a na pravé straně zcela napravo vidíte, jakým způsobem se snížené se CO2 a ten prostředek, ten je zásadní. Tady jsme do toho zapracovali veškeré další náklady, tedy celkové náklady, které jsme vypočítali pro dobu deseti let a tady jsme dospěli k úsporám celkových nákladů ve výši až 60%, což je zásadní, protože sem jsme počítali veškeré náklady na investice, na údržbu a tak dále. Tedy je to smysluplné nejenom z energetického hlediska, ale také z hlediska ekonomického. Skrývá se v tom šance pro podniky, zejména pro malé a střední. A nyní bych rád ještě krátce představil eh, to, čem, to, eh, tu oblast, které se věnuje naše společnost ETAOP. ETAOP, co znamená ETA? ETA to je ten řecký symbol, tím mám na, na mysli účinnost a OP znamená optimalizace. Takže název naší společnosti znamená to, jakým způsobem tady budeme optimalizovat účinnost. Vyvíjíme speciální produkty, které se u, u, využívají pro zdvihání, pro uh, Eh, o odsávání produktů, že se produkt nasaje a od, odzdvihne, no, což se uplatňuje od celé řady výrobků, například i u vašeho displeje, které máte na mobilu. Eh, veškeré tyto věci se zvedají pomocí vákové techniky, tedy ne mechanicky, přisají se a zvednou. Zde jsme vyvinuli celou řadu produktů, tady vidíte náš nejmenší produkt, který by byl dovyvinut letos a již se nám podařilo ho dostat do fázy prodeje. Eh, funguje to jakožto vzdušná pumpa, podobný princip, jako když máte pumpičku, kterou si e, nafukujete kolo. Vy, když vlastně zatáhnete, tak vytvoříte podklad a přesně na tomto základě pracujeme a uspoříme 66% energie, snížíme hluk a eh, zásadním způsobem snížíme emise CO2. Závěrem zcela stručně pro podniky a název je zelené technologie dnešního slyšení. Ano, tady se skýtají velké šance pro podniky, jak uspořit energii, jak snížit emise CO2 a jak si vytvořit konkurenční výhody. A e, podporujeme také inovace, efektivní technologie. A to je vlastně taková zásada naší společnosti a proto jsem zde dnes. Tolik z mé strany. Máme také webové stránky, pokud máte zájem. Já rád o tomto tématu budu hovořit dále. Pokud máte zájem, můžete mě kdykoliv zavolat, klidně i v noci. A děkuji vám mnohokrát. Děkuji, to je vynikající návrh, dobře. A my chceme používat málo energie a určitě asi eh, lepší je tedy fungovat Eh, za denního světa a šetřit na elektřině. Velice zajímavé projevy na začátku, velice důležité pro malé střední podniky, ale nejenom pro ně. Mm, takže energetická účinnost, aspoň jsme si takto udělali obrázek, o co jde. A nyní eh, krátká diskuze. Pan Bernstein, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, panu Fodegarovi z Danish Commodities a děkuji i panu Polovi za velice zajímavé projevy. energetická účinnost a šetření se zdroji, to je něco, co má důležité místo pro, v tom zeleném plánu pro malé střední podniky. A tady jsme slyšeli krásné příklady toho, jak snížit spotřebu energií v malých středních podnicích a na druhé straně určitě i to posílí průmysl v Evropě a budeme tím pádem konkurenceschopní na světovém trhu, pokud budeme schopni snížit spotřebu v Evropě. To je velká výzva pro malé střední podniky, především teď, když hovoříme o cenách energií, se hodně náš výbor zabýval již. A náš výbor tedy eh, se zabývá energetickou politikou a účinností a mm, i řada kolegů to vidí tak, že to je pouze náklad pro naše podniky, že to stojí peníze, ale já si myslím, že to jim přinese výhodu, budou konkurenceschopnější. Je to nejlevnější způsob, vlastně jak malé, střední podniky mm, budou mm, schopny se lépe koncentrovat na inovace, vývoj a inovace, jak jsme slyšeli od pana a To je, v tom je právě budoucnost Evropy. A energetická účinnost je toho jasným důkazem, protože jeden milion euro veřejných prostředků může vést k investicím 5 až 10 milionů euro, takže to má velký pákový efekt. A i pokud je o pracovní místa, za milion euro 190 pracovních míst a rovněž to mm, je sektor per se, e, sektor energetické účinnosti e, i poskytne další exportní příležitosti. Samozřejmě to ještě navíc k výhodám, že budeme mít nižší spotřebu v Evropě, tím i zlepšíme naši dovozní balanci, eh, dovozní bilanci, protože, jak jsme slyšeli hodně, závisíme na dovozech tedy eh, z východu a ze středního východu také, takže je třeba i mm, si říct, že to bude mít velký praktický dopad. A pokud budeme skutečně se specializovat na řešení energetické účinnosti v, ve výrobě i ve službách, tak Evropa získá globální výhodu. A tedy e, energetická účinnost, tak to u nás vlastně e, se stane takovým příkladem pro zbytek světa. I e, pokud je o plnění cílů změny klimatu je třeba tedy zde eh, mm, se inspirovat zkušeností eh, společnosti Danish Commodities a já na závěr bych chtěl zdůraznit, že musíme pracovat teď na všech aspektech energetické účinnosti a to právě pro evropské podniky, pro evropský trh s elektřinou, pro stabilitu i pro uh, Eh, vytvoření Evropské energetické unie. Děkuji, pane kolego. A nyní paní kolegyně Patricia Toja, naše místo předsedkyně. Děkuji. Já chci říci, že to byly velice zajímavé prezentace. A které, eh, jak řekl mm, předřečník, v nás vzbuzují chuť se více zabývat eh, veškerými aspekty eh, té energetické účinnosti, protože to má být cíl i celého průmyslu, nejenom dopravy a bydlení a stavebnictví. Já mám dvě otázky, tak nejprve tu druhou. Chtěla bych se zeptat druhého řečníka, Eh, tedy ten výzkum, výzkum, výzkumný projekt, eh, který vedl k tomu, že eh, byla vytvořena adapt, technologie, která snižuje ten, to, ten objem stlačeného vzduchu a jak to bylo financováno z veřejných zdrojů, já jsem to moc nepochopila. I tam do toho vstupovaly evropské fondy kdy bylo možné díky tomu vytvořit to technologie, které poté se aplikují. Je to tedy nejenom studie, studie ale je tam skutečná aplikace. Tak já se ptám, jak ta myšlenka vznikla, to znamená, s tím se přišel vy, eh, že by to mohlo být i podnikatelsky zajímavé a jak se propojily veřejné a soukromé finance. První řečník, ten hovořil také o tom svém systému. Já bych chtěla pochopit o to procentuálně řečeno. Vy jste řekl, ne všichni to používají, protože to je komplikované, chtějí určitou flexibilitu a tak dále, ale procentuálně můžete říci aplikace těchto postupů, technik, odhadů, vyhodnocování cen eh, a tedy jak se bude eh, tedy a potom podle toho adaptovat spotřebu energie. Takže eh, jak se to používá? Je to takový malý niš na trhu, anebo se to hodně používá? A jaké úspory to nese? A jaké úspory by to neslo, kdyby se tato technika, tato praktika rozšířila více? Děkuji, kolega Debaker. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat za obě prezentace. Samozřejmě můžeme hodně hovořit o inovacích. A o těch se hovoří teď v různých sektorech, kde lze zlepšovat energetickou účinnost a určitě to bude velice ku prospěchu malých, malým středním podnikům, pokud začnou podnikat po novém způsobu, přemýšlet jinak, protože ty technologie existují. Já jsem liberál, takže já hodně věřím eh, i v tržní síly a takže já se proto ptám, nebo chci, abyste eh, mm, nám dali určitá doporučení. Jak řekl první řečník, je to velice zajímavé. Eh, Od, mm, a, a o tom mluvit, ale když je to tak dobré řešení, tak proč na to více netlačí tržní síly? Proč ti to neprosadili? Já si myslím, že ano, pobídky jsou důležité pro firmy, dobře, ale jaké, jaká pravidla, jaké překážky zde jsou? Proč se toto nevyvíjí více na trhu? Tedy nepeněžité eh, pobídky, eh, které teď existují a to nám brání, aby se tyto nové technologie dostávaly na trh? Děkuji. A pan Tošenovský. Děkuji, pane předsedo. Já také děkuji a navazuji na svého kolegu. Eh, ta, rozdílnost se chci zeptat na tu první, eh, první přednášku právě. Eh, budou vždy obory, které budou velmi těžce reagovat v horizontu eh, minut či mm, hodin jako je hutnictví a eh, obory které jsou velkými spotřebovateli energií. rozumím že u malých provozoven eh, je to velmi nadějný systém využívat toho cenového rozpoložení v rámci dne a jsem přesvědčen o tom že prioritní jsou dvě věci a to jednak jak řešit ukládání energií která vzniká v rozporu s, s časem kdy je spotřebovávána a zároveň eh, jak reagovat na ten přebytek energií. mě by zajímalo kolik procent toho trhu odhadujete že by mohl využívat právě toho toho rozložení v čase již v současné době protože eh, ten objem energetický v evropě je skutečně obrovský a mohutný což napovídá i ta druhá přednáška eh, jak eh, velmi složité technologie jsou náročné energeticky. Děkuji, pane předsedo. Oh, thank you very much. And uh, Mr. Silikiotis, question. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych eh, chtěl eh, podotknout takovou obecnou úvahu, která se týká malých a středních podniků. Malé a střední podniky jsou páteří eh, evropské ekonomiky a nyní v době krize a úsporných politik dochází k tomu, že mnoho tisíc malých podniků bojuje s bankrotem. Mnoho podniků malých a středních již také zbankrotovalo a ti, kteří přežijí, jsou vystaveni nerovné hospodářské soutěži, tlačí na ně velké podniky, které mají za sebou velké investory a tak dále. A je třeba, abychom zrealizovali akční plán, který povede k jasným cílům. Mám tím na mysli ten zelený akční plán pro malé a střední podniky. To, co jste tady právě říkal, bylo velice zajímavé, ale prosím, hleďme a zohledňujme specifika malých a středních podniků. je třeba více dbát na jisté aspekty a podpořit ty podniky, které se potýkají s krizí a které eh, fungují v zemích, na které dopadla silná recese. Je třeba, abychom měli pobídky, pobídky pro růst, abychom usnadnili malým a středním podnikům přístup k financování, aby byly evropské peníze lépe absorbovány, například peníze, které se dávají k dispozici v rámci programu COSME a Horizont 2020 a letos v těchto programech dochází ke škrtům. Také je důležité, aby jsme zesílili objem podpůrných programů. A nyní bych chtěl položit jednu otázku. Co si myslíte o legislativní regulaci nákladů na energie? Mám tím na mysli náklady na elektrický proud. Dám takový příklad. Na Kypru jsme před několika lety měli následující situaci. Existoval tam malý podnik, který vyráběl fotovoltaické panely. Ten podnik byl velice moderní, velmi využívali robotiku a tyto panely vyváželi do Německa, Španělska a dalších zemích a tento podnik zbankrotoval, protože náklady na výrobu těchto panelů byly příliš vysoké. A docházelo k masivním importům z Číny a tyto panely byly samozřejmě mnohem levnější. Takže já se vás ptám na váš názor na státní subvence v této oblasti. To je něco, čím se my v Evropě velmi zabýváme. A dále státní subvence je možné také regulovat a proto bych rád věděl, co si o tom myslíte vy. V členských státech bychom mohli mít také Součást plánu, součástí plánu by mohla by mít eh, jaksi podpora malých a středních podniků právě v oblasti obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti. Děkuji mnohokrát. Další žádosti o slovo, jak se zdá, nejsou. To znamená, že <clears throat> si dovolím položit dvě krátké otázky i já. Rád bych je položil prvnímu řečníkovi, panu Karstenu Foldangerovi. Mám pocit, že eh, inteligentní energetické sítě jsou vzhledem k vašemu konceptu velmi důležité. Co si o tom domní, myslíte? A nyní bych se rád obrátil na druhého řečníka, na pana doktora Paula. Nechali jste si vaše myšlenky patentovat? Eh, mohl by to být základ nějakého patentu? Děkuji vám. A nyní tady máte slovo, abyste odpověděli na eh, všechny dotazy a abyste k tomu, abyste jste se vyjádřili i k těm komentářům ve stejném pořadí, takže prosím, máte slovo. Děkuji vám za otázky. Nejprve tedy eh, k otázce pana Wernera. To znamená, kolik jsme schopni ušetřit tímto konceptem. To byla otázka, kterou jste položil. Musím říct si, že je velmi obtížné uvést nějaké konkrétní číslo. Za prvé je to dáno tím, že je to zatím ve stádiu konceptu a za druhé e, závisí to na specifičnosti odvětví, o které v daném případě půjde. To znamená, čím pružnější dotyčný podnik je, čím ochotnější je podnik přesouvat svoji spotřebu energie, tím více ušetří. A jde také o rychlost reakce. Jde o to, že zatím to, nebylo doposu, zatím to nebylo dostatečně využíváno a má to velký potenciál. Společnosti v energeticky náročných odvětvích mohou ušetřit 5 až 10 nákladů za energie a to je tedy číslo, které vám mohu poskytnout již dnes, ale jak už jsem řekl, do značné míry to závisí na konkrétních podmínkách v dotyčné společnosti. E, kromě toho jste se ptal, do jaké míry se to dnes používá. E, já, jak jsem řekl, e, zatím se to nepoužívá v tom smyslu, jak jsem o tom hovořil já, protože trh zatím není zvyklý na to, aby tedy reagoval na fluktuaci cen výroby energie z obnovitelných zdrojů. Na to se tedy trh zatím neadaptoval. Doufám, že to tedy byla dostatečná odpověď na vaši otázku. A nyní tady váš dotaz. Velmi vám za něj děkuji, protože je to dobrý dotaz. Ptal jste se, jaké politické podmínky nebo jaké politické okolnosti brání tomu, aby se tento koncept rozšířil a aby byl více využíván. Jedna z hlavních věcí, jeden z těch hlavních důvodů a zároveň předpoklad pro to, aby to fungovalo, spočívá v tom, že musíme mít účinně, účinný efektivní trh. Ten trh musí dobře fungovat v rámci jednoho dne. Zatím takovéto trhy e, nejsou ve všech společnostech zajištěny, ale rozvíjí se to, protože tím, že se zvyšuje podíl obnovitelných zdrojů energie, tak je potřeba větší pružnost, větší flexibilita, je potřeba se e, přizpůsobovat při zajišťování dodávek e, elektrické energie. To znamená, že na těch více rozvinutých trzích je to lepší než na těch méně rozvinutých trzích krocích, ale e, do budoucna se to bude zlepšovat. Je to úkol, který musíme řešit, je to řešení, které by mohlo fungovat. To znamená, že e, dobře fungující trh v rámci jednoho dne a obchodní e, aktivity v rámci jednoho dne jsou tedy důležité a to tedy je důležité proto, abychom mohli obchodovat, abychom mohli zvýšit efektivnost, abychom mohli eh, optimalizovat naše spotřebu a využívat tento koncept. Doufám, že i to tady byla dostatečná odpověď na vaši otázku. A kromě toho tu byl jeden komentář, který hovořil o tom, že by bylo eh, velmi obtížné pro některé společnosti tento koncept aplikoval, aplikovat. Já si myslím, že Musíme tedy malé a střední podniky připravit na ten způsob myšlení. Nejde pouze o to, aby zkrátka snižovali spotřebu energie, ale aby také zvyšovali svoji pružnost v tom, jak energii spotřebovávají, kdy ji spotřebovávají. Nyní jsme tedy svědky toho, že energetický trh se modernizuje, například v, Maďarsku, eh, v Německu, pardon, kde je vysoký podíl obnovitelných zdrojů energie. Vidíme, že ceny jsou někdy negativní, ceny energie jsou negativní a to znamená, že eh, je to neefektivní fungování trhu, eh, ten energetický systém potřebuje pomoc a to je známka toho, že se něco musí změnit. Já si myslím, že tedy všechny země, které se tedy uh, Eh, podílí na výrobě energie z obnovitelných zdrojů energie, se mohou podílet na tomto eh, konceptu. Je potřeba, abychom tedy využívali eh, elektrickou energii v době, kdy je to výhodné. Je, to mnoho, je tu mnoho podniků, kteří, které budou ochotny eh, přesunout byt jen část spotřeby své energie do těch vhodných dob, eh, budou se snažit tímto způsobem svoji výrobu optimalizovat. Ale samozřejmě, že to není věc, která by byla možná ze dne na den. Musíme začít eh, přemýšlet jiným způsobem a musíme to zahrnovat do eh, celých výrobních postupů. Doufám, že to tady je dostatečné jako odpověď. A kromě toho tu byla ještě další otázka a sice, jak je možno využít eh, přebytek energie a eh, přesně to myslím, když říkám, že se tedy stává to, že v Německu jedou farmy ty větrné parky na plný obrat a na plné obrátky a e, ceny energie jsou negativní. To znamená, že to je přesně to, e, co myslím. E, zažili jsme to i v Dánsku a myslím, že to bylo 12. června tohoto roku, větrné elektrárny produkovaly v určitém okamžiku 140 energie, která byla e, potřeba. To znamená, že ceny byly negativní. E, spotřebitelé zkrátka musí tu energii odebírat a proto tedy navrhujeme, aby spotřebitelé byli pružní, aby jednali flexibilně, aby tedy přesouvali spotřebu energie do těch období, kdy jsou ty ceny nízké nebo negativní. A konečně otázky pana Buska, pana předsedy. Vy jste se ptal tedy náš názor na ale eh, inteligentní měřiče, měřáky. To se tedy používá v tom tradičním konceptu. My si toho velmi ceníme. Myslím si, že, myslíme si, že je to správný uh, krok, správný vývoj. Nicméně navrhujeme, abychom využili i tu další eh, flexibilitu, která se v tom systému skrývá ještě vedle těch inteligentních eh, měřičů. Byť i eh, ty smartní inteligentní měřiče jsou sami o sobě velmi dobrým konceptem. Na závěr bych rád poznamenal, že tím, že tady roste podíl obnovitelných zdrojů energie, roste i potřeba pružnosti a Eh, to stále více. Je potřeba být stále více pružný a tento koncept eh, bude eh, do budoucna mnohem důležitější a myslím si, že to je tedy směr, kterým musíme hledět. Děkujeme, pane Karstene Foldegre, a nyní tady dávám slovo druhému řečníkovi, panu doktorovi Kristofu Polovi. Děkuji, já se pokusím zodpovědět na otázky, i když je záměrně tak trochu smíchám, protože mám pocit, že mnohé z nich šly stejným směrem. Nejdříve projekt HEAR eh, zde. Tento projekt financovala země Hesensko a spolufinancováno eh, to bylo také z projektu Evropské unie. Takže si myslím, že to je dobrý nápad dávat peníze do takovýchto projektů. Trošku to rozvedu. Naším přáním je vlastně udělat přesně to, dosáhnout přesně toho, čeho jsme dosáhli pomocí společnosti ETO. Máme někoho, kdo studuje, studoval, pak má místo na univerzitě, to jsem já, hovořím tedy o sobě. Bylo vytvořeno to místo, zafinancovala to země Hesensko a Evropská unie, tedy společně, a takto jsem měl možnost jako vedoucí projektu na tomto projektu pracovat, pracovat na svých nápadech a dostat se tedy do té fáze, ve které jsme. Pokud bychom e, nevytvořili ty finanční podmítky, tak by to vůbec nebylo možné. Během e, své práce na doktorské práci, a nyní se dostávám k vaší otázce, pane Busku, jsem udělal první patentovou rešerši, nechal udělat e, a momentálně jsme, když nám byl udělen evropský patent, Máme tři další patenty, které jsme právě přihlásili, to ještě probíhá ten proces. Takže, jak říkám, směšují ty otázky, nyní jsme zpět k financování, jsme malým startupem, když jsem o tom hovořil, máme 200 200 tisíc eur cizího kapitálu, pak máme náklady na patenty ve výši asi 55 tisíc eur. Tyto náklady na patenty převzala předem univerzita v Kaselu. Jinak bychom vůbec nemohli náš podnik založit. Vůbec by nebylo možné to celé rozjet. Nyní ty patenty po té, co jsme založili podnik, se jsme odkoupili zpět a byly na nás přeneseny. Ale skutečně je, mnoha, na mnoha místech je třeba, abychom dostali podporu ze třetí strany. Rozhodně se to týká finančních prostředků. My jsme dostali financování na tři roky, z toho jsem tedy vyvinul tu základní, ten základní nápad, to, že chceme mít tuto společnost. Přesně nevíme, kam se vyvíjíme, to je typické pro startupy, ale jsem přesvědčen o tom, že ve věku energetické účinnosti jsme zvolili přesně to správné téma. V Kasselu nyní máme House of Energy, tedy Dům energii, což je něco, co bude eh, sídlit eh, o patro nad námi, v Science Parku, ve vědeckém parku což dá možnost pro mladé věce, eh, aby se ještě lépe a snadněji dostali k penězům. Eh, z mého pohledu není tak celé jednoduché to vše přenechat trhu. Znám podniky, které například ročně vydávají 800 tisíc eur v rámci své Eh, sítě stlačeného vzduchu eh, to pro, na úniky a já se ptám, proč si to nějak neošetří, ale bohužel je tomu tak, že prostě trh se na to nezaměřuje. Zaměřuje se na něco jiného, na produkci či na jiné aspekty. A takovéto věci, kde unikají obrovské částky, tomu se nikdo nevěnuje. A pokud eh, chceme, jak se hezky říká, vytvořit customer's pain, což je možné pomocí podpory například, tak eh, skutečně si myslím, že je možné jak si v té či oné fázi zasáhnout a že by to tak mělo dít. Děkuji. Děkuji, děkuji všem za projevy a za velice hezké příklady. A my jsme něco podobného již očekávali, musím říct, od vás. Takže děkuji za ty velice pěkné příklady a zkušenosti s energetickou účinností u malých středních podniků především. Děkuji ještě jednou a přejdeme ke druhému panelu. Prvním řečníkem je doktorka Katarína Reuter, která již mnoho, mnoho let působí v oblasti ekologického managementu a ona vystudovala ekonomii na Zemědělské univerzitě a má PhD v takzvaném udržitelném marketingu. Vynikající obor. A nyní jste eh, výkonnou ředitelkou, generální ředitelkou E, Německé spolkové asociace zelených podniků, takzvaných, a také jste koordinátorkou Evropské aliance asociací pro udržitelné podnikání a vy především hodně obhajujete udržitelnou ekonomiku v Evropě. Máte slovo. Děkuji za velice hezký úvod. Dobré odpoledne, dámy a pánové, děkuji za pozvání na toto slyšení. Jsem ráda, že jste mě pozvali. Ano, a nyní přejdu do Němčiny. You see, uh, eh, ecopreneur.eu eh, e- e jsme eh, ve fázi zakládání. Nyní se tedy dávají dohromady svazy podniků, které se orientují na udržitelnost, nám o ekologičnost a obnovu evropského hospodářství. Proto si myslí, že mm, se nám to velice hodí k tématu akční plán pro zelenou ekonomiku, pro malé střední podniky. My se díváme na sociální inovace a soustředíme se zejména na regionální a malorozsahovou ekonomiku, na malé ekonomické struktury. Vidíte, kdo již všechno se k nám zapojil mm, z, z Rakouska, Grüne Wirtschaft, z Francie Antropan Vers, Německu Unternehmensgrün, Nizozemsko De Grüne Tag, Španělsko Green Base a celkově máme již více než 1500 udržitelných malých a středních podniků, které zastupujeme. Zde vidíte, že se k nám připojily rovněž i větší podniky, které jsou eh, často i pionýry trvalé udržitelné ekonomiky. Potřebujeme transformaci ekonomiky. Potřebujeme cirkulární ekonomiku a samozřejmě vítáme ekonomický balíček CO2, neutralitu a také ten přístup, že se snažíme eh, nejít tou cestou, aby podniky byly pouze o trochu méně škodlivé, že se jde cestou toho, aby tady byla pozitivní stopa, aby byly podniky eh, orientovány na obecné blaho. Jaká je základní fáze, výchozí fáze v Evropě? My se díváme na to, že a víme, že externí náklady nejsou internalizovány, to víme, například eh, nečistý vzduch, eh, emise, výfukové fliny, toto vše není vůbec zahrnuto do nákladů. Ekologické a sociální eh, inovace naopak nejsou vůbec žádným způsobem honorovány. Investorům chybí vědomosti o udržitelných investicích velmi často a Kapitálová intenzita je někdy dokonce i vyšší, což a proto pro malé střední podniky je obtížné uvádět na trh udržitelné produkty. Východisko dvě je nutno jednat v oblasti efektivního využívání zdrojů. Jsme velice rádi, že komise předložila sdělení, což je důležitý aspekt, že to, že energetickou účinnost vidí jako důležitý faktor pro konkurenceschopnost v Evropě, protože 40 produkčních nákladů v zpracovatelském průmyslu jsou právě suroviny a máme tady potenciál ročních úspor ve výše 630 miliard eur. Můžeme potvrdit a víme, že zejména eh, je důležité, aby malé střední podniky měly specifické znalosti. A tady je třeba začít. Eh, ukazuje to to, toto dokládají i aktuální studie, i sektorově specifické, přesně ukazují, jaké, jaký potenciál úspor v tom, kterém sektoru existuje. Eh, kde se tedy malé a střední podniky zachází s ohledem na udržitelnost a transformaci ekonomiky? Vidíme, že zde máme malý kruh pokrokových podniků, které nabízí zelené projekty a eh, fungují podle zelených udržitelných eh, obchodních modelů. Pak tady máme větší okruh eh, podniků, které mají zájem v určitých dílčích oblastech, již jdou správných směrem a ten největší kruh, eh, to jsou ty podniky, které se vůbec neúčastní, které vůbec ještě nepochopily význam cirkulární ekonomiky a na tomto poli ještě vůbec aktivní nejsou. Co je důležité pro eh, úspěch malých středních podniků ve zelené ekonomice? Víme, že je to zejména poptávka na trhu, ale také pobídky, již to tady mnohokrát zaznělo. Financování je pro tyto podniky největší překážkou, ale pak také legislativa a opatření v celém hodnotovém řetězci. Toto nemusím vysvětlovat, tady ještě jednou schrnuto. Eh, schrnout, co vše v sobě obsahuje zelený akční plán pro malé a střední podniky, co vše spojuje a my můžeme říct, že my jako organizace ekopronor.eu, e jakožto svaz trvalé udržitelných svazů v rámci zelených podniků toto vítáme, vítáme zelený akční plán, ale bohužel k němu musíme připojit velké ale, protože víme, že jak velké, tak malé střední podniky velmi silně reagují na poptávku na trhu a na legislativu. A tyto dva podněty, ty motory inovací v rámci zeleného akčního plánu chybí. V létě jsme e, předložili manifest, který se týká cirkulární ekonomiky a tady máme dva základní požadavky. Za prvé je to tedy poptávka na trhu Tady jde o to, abychom například více zohledněnovali cirkulární produkty a druhý požadavek se tý, týká eh, legislativy. Tady požadujeme evropskou směrnici k takzvanému circular design. A nyní se mu doporučení takže můžu trošku zvolnit tempo, protože jsem spotřebovala zatím pouze pět minut. Takže ta doporučení první bloku se týkají toho, jakým způsobem můžeme rozšířit tržní potenciál pro zelené malé střední podniky, například tak, že nastavíme takové ceny, které říkají ekologickou sociální pravdu, to znamená, že budeme internalizovat externí náklady, například, například pomocí funkčního uh, systému obchodování s emicími a pokud nebude, tak například pomocí daně z CO2. Jde to také pomocí daní, například, že zvýšíme doje na využívání surovin a snížíme daně na práce, pak to jsou spotřební pobídky. Například můžeme přizpůsobit DPH pro produkty zelené či cirkulární ekonomiky. Dále tržní potenciál zvýšíme také tím, když budeme mít v Unii ambiciozní závazné cíle pro obnovitelné energie, energetickou účinnost a také závazné cíle pro eh, energetické využívání energie, pro účinné využívání energie a chceme závazné cíle těch 30% do roku 2030. A dále je důležité je, aby Evropská unie se stala pionýrem, zejména v oblasti veřejného zadávání zakázek, kde chceme, aby eh, bylo zohledňováno právě aspekt udržitelnosti a ekologičnosti při vypisování veřejných zakázek a dále, aby se zohledňovaly projekty jako například spravedlivé informační technologie, například když máme takový produkt jako sférová spravedlivá myš, ale samozřejmě, když se vypisují tendry, tak se to nezohledňuje. A pokud by mm, vlastně ta kritéria byla nastavena správným způsobem, tak by z toho měli, pak, pak by byly ve výhodě právě zelené produkty. Druhý blok eh, doporučení se týká tím, jak můžeme podporovat osvědčené postupy. Mí dva předřetníci již jmenovali dobré příklady i my můžeme na ně navázat, navázat například na iniciativu legislativní Evropské unie, které se týká nefinančních notifikací. Tady by bylo hodné, abychom to finančně podpořili také pro malé a střední podniky, pak můžeme podpořit orientaci na obecné blaho, například hospodářský a sociální výbor eh, požaduje doporučuje zohlednění eh, takovýchto zásad obecného blaha v rámci fungování evropských institucí. Eh, například můžeme požadovat bilance v oblasti obecného blahobytu, dále například eh, notifikace o tom, abychom věděli, kdo se čemu věnuje, tak, aby i podnikatele si mohli mezi sebou vyměňovat informace. Tady je důležité, abychom měli lehce dostupnou podporu kooperačních projektů pro podniky. Dále, že důležité je mít hotspoty v příraničních oblastech, které umožní regionální kooperaci. A tady sdílíme kritiku UAPE, UEA, PME, kteří říkají, že dosavadní informace o možnostech podpory jsou stále ještě velmi neprůhledné pro malé a střední podniky. Takže to, co tady máme vyjmenováno, možná jaksi částečně již existuje, ale malé a střední podniky o tom buď neví, nebo není to pro ně přehledné a mají k tomu stížený přístup dále. Doporučení tři, Co tedy můžeme udělat pro udržitelný obchod, pro zelený akční plán a malé střední podniky. Pokud Evropská unie chce sehrávat vedoucí úrohly v rámci zelené výroby a technologií právě pomocí tohoto akčního plánu, pak je důležité, aby smlouvy TTIP a CETA nastavily nové standardy pro trvalé udržitelný obchod, což ovšem nečiní. A já vám to tady nemusím říkat čemu pak všemu dochází, oslabení regionálních trhů, oslabení standardů, efekty, které převedou obchod do jiných oblastí. Proto my požadujeme zastavení vyjednávání o těchto obchodních dohodách, což je jistě konfliktní potenciál, pokud víme, že program Kosme a Horizon 2020 má podporovat malé střední podniky při vývoji zelených inovací, ovšem vlastně to, aby, ta skutečná výzva je, aby se v Evropě vytvořily zelené integrované trhy a té se nikdo nevěnuje. O doporučení čtyři vzdělávání a trénink, školení, hvězdy řícka jsou dnes na školách, na univerzitách ti, kteří by měli v budoucnu být činně v oblasti ekologického podnikání. A tady zase sdílíme kritiku UE a PME, kteří říkají, že zelené schopnosti, i když jsou velice důležité pro rozvoj po společnosti a hospodářské ekonomiky, která bude efektivně využívat zdroje, že toto v akčním plánu obsaženo není. A na závěr, jak vidíme efekty, možný efekt zeleného očního plánu pro malé střední podniky a jak bychom mohli ještě posílit. My navrhujeme, abychom zelený akční plán ještě doplnili silným akčním plánem pro zelenou ekonomiku, protože v takovémto případě bychom skutečně obdrželi možnost, jak úspěšně transformovat ekonomiky. Ekonomiku odhadujeme, že bychom mohli dopady zeleného akčního plánu tímto způsobem posílit o faktor 10, tedy desetinásobě. A já tady ukazuji několik bodů, proč je cirkulární ekonomika správným přístupem eh, proč je ale velké podniky ještě nevyužívají, ale naše členské podniky ukazují, že na tomto poli můžeme mít velice úspěšní. A eh, tímto způsobem vytvářet opatření pro celou tvorbu hodnotového řetězce a pro malé a střední podniky. Na závěr několik otázek, které se týkají například eh, výběru projektů u Horizontu 2020, zda skutečně to musí trvat celých 18 měsíců, protože skutečně inovativní startupy a projekty, pro je to příliš dlouhé, takže by to mohlo být kratší. A dále Tady máme plán, že se bude každý rok podporovat 400 startupů, jak to vypadá momentálně, jakých cílů se již dosáhlo. A co se týče European Enterprise Promotion Award, Tady je ta myšlenka, abychom ještě udělali, odděl, udělali oddělenou cenu pro cirkulární ekonomiku. My tuto myšlenku velice podporujeme. A další důležitá otázka co to vlastně znamená, když hovoříme o zeleném ačním plánu pro malé střední podniky, co je na tom vlastně zelené a co není zelené, co je spíš takové, jak si něco na zeleno nabarvené. Děkuji vám. Děkuji paní doktorko Rojtrová za velice zajímavou prezentaci kdy vy jste i e, prezentovala tu e, platformu udržitelných malých středních podniků v Německu a v Evropě. To je velice, si udělat takové porovnání, jak to funguje v Německu a ve zbytku Evropy. To by nás velice zajímalo. A další řečník je pan Wim Michiels, který je ředitelem Proviron, což je e, výrobce chemikálií zaměřují se na speciální chemikálie. A pan Michiels eh, vystudoval eh, v, v, na vysoké škole v Antwerpách eh, oblast nebo obor vývoj výrobků a již zastával různé funkce a jak víte, nejdůležitější funkce je funkce ve Federaci chemického průmyslu v Belgii vy máte na starosti právě tam malé střední podniky, tedy eh, specializovaný výbor pro malé střední podniky. A pan Michal si zvolil eh, titul Přechod od výrobce chemikálií k vývoji funkčních řešení. Tedy od výroby chemikálií k funkčním řešením. Dobré odpoledne. Jmenuji se Vim Michels. Asi jsem to příliš rychle nastartoval. No, it's too good, indeed. No, it's too fast. It's by the end of the speeches. Ano, takže teď to vypadá dobře. My, můj otec založil společnost Proviron a on uh, eh, uh, uh, eh, říkal, nemůžu se snažit prodávat něco, co stejně lidé si koupí. Takže já bych vám chtěl si, co vám můžeme poradit. My jsme aktivní ve funkčních chemikálích, v výrobě plastů, a to znamená, jsou to různé tedy ingredience, odmražovací směsi a podobně. A my generujeme přidanou hodnotu 40 milionů euro a náš Obrat je 175 milionů, máme 300 zaměstnanců, působíme globálně ve stovce zemí, máme 500 klientů a máme tedy i kancelář v Číně, ve Spojených státech, když samozřejmě naše sídlo je v Belgii. My jsme výrobcem klasických chemikálií, my jsme prodávali eh, tedy eh, výrobky klasické, eh, které tedy už nebyli taky inovativní, takže proto jsme se rozhodli, že se změníme, že nebudeme chtít již konkurovat s Indy nebo s Číňany, kteří vyrábí ty klasické chemikálie, tradiční chemikálie, protože u nás je to příliš drahé toto vyrábět. Takže proto jsme se rozhodli, že půjdeme eh, cestou vývoje eh, Ehm, budeme pořád tedy samozřejmě vyrábět také a budeme prodávat na celém světě, a zaměříme se na takové eh, ty, takové ty níž, taková ta ehm, specializovaná místa na trhu a že budeme hodně pracovat na zá- těmi obnovitelými eh, zdroji. Katarína se mě ptá, zali naše výroba je udržitelná. Ano, já si myslím, že ano. Ano, částečně určitě ano, samozřejmě nejsme ještě na konci, pořád je co zlepšovat, takže my se, my se eh, snažíme tedy eh, jít eh, tedy cestou, to znamená posilovat naši značku v oblasti i tedy specializovaných chemikálí, jako je ta odmrazovací látka pro letiště, kdy se odmrazují letadla. A my jsme tedy vytvořili celý Eh, tedy balíček chemikálií, ty, které se eh, stříkají na runway, které nejsou tedy toxické, nemají ty ta toxická aditiva, takže my jsme nejvíce ekologický výrobek tohoto charakteru eh, na světě. My jsme začali i výrobu s, s mikro sami tedy v, v, v oblasti akvakultury, takže to my jsme i eh, my jsme ale zjistili, že Eh, to jsou ty technologie, které asi v příštích dekádách příliš se neujmou, takže my prodáváme tyto, eh, tedy tuto produkci těch řas pouze do akvakultury, protože zatím na jiných segmentech, kterou to nemá hm, vyhlídku teď v, té, v této době. I pokud jde o plasty, tak tam jsme také velice aktivní a i zde my se snažíme i vyvíjet nové eh, typy. Tady třeba máme příklad podlahy, podlahy v, v mateřské školce, je hezky zelená, ano, ale jsou tam tedy chemické látky, které jsou nejenom hezké barvy, ale zároveň můžete z toho jíst. I děti mohou tedy si olíznout tu podlahu a je to bezpečné. Potom i e, jsme vyvinuli tedy PLA to je polylaktická kyselina, to je nejvíce obnovitelný plast na světě, který zde existuje, takže ten se ten jsme vyvinuli pro malé střední podniky, aby mohli používat a, ve své produkci. Potom jsme začali i mm, se rozšiřovat v oblasti krmiv. krmiv do oblasti krmiv, jak asi víte. Tady zatím se používá hodně antibiotik. Asi, jak i víte, my všichni tím pádem, jak si jsme více a více rezistentní na antibiotika právě kvůli tomu, co jíme. Takže mm, zde my jsme eh, Eh, vyvinuli eh, vlastní portfolio výrobků, kdy zvířata jsou zdravá a nepoužívají se antibiotika preventivně. To tady my tady nehovoříme o léčebných metodách, ale tady jde o to, aby se nepoužívala antibiotika preventivně. Takže vidím, že počítač tady má problémy s pořadím obrázku, takže to, co děláte, to, co děláme. A co, co ten program může přinést, přinést malým středním podnikům. Takže obecně my potřebujeme mít právní jistotu, především právní jistotu v čase. A to je, na mě, to je ode mě tady na vás jediný apel nebo jediná otázka. Pořád ještě máme tedy, mm, vyrábíme tedy bionaftu, ano, ale politika se mění, změnila se a kvůli tomu i řada podniků zbankrotovala, tedy kvůli bionaftě. Ale my jsme měli kliku sice, ale přišli jsme o 10 milionů euro, které my jsme e, i mm, dali do e, vědy a výzkumu na tři léta. A potřebujeme tedy stabilní rámec. Já vím, že v demokracii sedm let je dlouhá doba, ale v průmyslu tam potřebujeme aspoň sedm let, abychom zajistili ziskovost, protože ta přichází, ta rentabilita přichází až déle. Pokud chcete mít rentabilní firmy, tak musí působit ve stabilním právním rámci. A alespoň tedy, aby byl stabilní 15, nebo 20 let. Já vím, že to se vám zdá být možná zvláštní, ale mm, tak je to s rentabilitou. Možná, že je jedno, kde si stanovíme tu hranici, ale jde o to, aby ta hranice se pořád neměnila, aby ty limity se pořád neměnily. A <clears throat> to tež. Potřebujeme mít eh, jasné, eh, jasné pokyny. Třeba takže dřív, dříve se tvrdilo, že všechno vyřeší trh. A e, například pokud jde o aditiva do krmiv, tak jsme zjistili, že tam trh nám nepomohl. Tam je třeba si stanovat pravidla, předpisy, zakazovat třeba používání antibiotik v krmivech, protože jinak trh to nezmění. A můžeme prokázat, že naše produkce je lepší. Můžeme prokázat, že je to i jaksi e, výhodné pro zemědělce, ale pořád by ta antibiotika se používala. Proto jsou potřeba ty předpisy, ty, ta pravidla a proto i taková slyšení jako dnes jsou velice důležitá. A to je to, co potřebujeme. Ale aby to potom, to rozhodnutí trvalo určitou dobu. A samozřejmě je třeba, aby ty, ty předpisy ale byly jednoduché, aby nebyly tedy komplikované. Třeba když máte brzdovou kapalinu, tak ta brzdová kapalina eh, která třeba teď eh, musí obsahovat 90% recyklovaných komponent. Ano, my jsme schopni to recyklovat s nejlepší kvalitou na trhu, my máme efektivitu 98%, takže podle mého soudu, pokud vy ale zajistíte, že od zítřka všechny typy eh, brzdové kapaliny musí obsahovat alespoň 90 recyklovaných eh, komponentů, tak prosím, ale mm, vlastně tady e, již, ale takto my e, vlastně to máme od roku 86, takže e, ta takzvaná cirkulární ekonomika u této kapaliny již je ze 30 let. E, nebo zakázat eh, toxické eh, složky sloučeniny v některých eh, výrobcích, tam, kde to samozřejmě je možné. My jsme slyšeli řadu příkladů dnes. Máte malé střední podniky, které jsou toho příkladem, ale co potřebujeme mít? Jasnou politiku, která bude trvat v čase. Jak jsem již řekl, řekl i dochází ke změnám v plastech díky politice, která byla přijata a my využíváme její výhody. Já vím, že to je obecné, to, co říkám, to není moc o zeleném ekologickém vývoji, ale apeluji na vás, abychom se měli rovné podmínky, a to nejenom právní podmínky, ale i aby všichni respektovali předpisy, aby existovala vynutitelnost práva a to se hodně liší v, po, mezi různými zeměmi jsou velké rozdíly, pokud jde o dodržování předpisů a i u nás v Belgii se to liší dokonce podle regionu. A třeba eh, ty polaktické eh, kyseliny, to je to, z čeho se vy, vyrábí ty e, nákupní plastové tašky, které e, se e, rozpadají, jsou ekologické, takže tady ale ty předpisy se skutečně velice liší ve všech státech a dokonce i u nás v Belgii podle regionu ty předpisy se liší a potom je to těžké pro nás vlastně, i abychom se adaptovali, abychom respektovali ty předpisy v regionech, i to mm, říká naše federace v Belgii, tak ta má problém s tím, že existují různé typy označování, různé limity, které se liší u různých výrobků a ty rozpory, rozdíly jsou enormní a to je třeba slaďovat. A potom i akční plán. Pro, je třeba ho e, propagovat proaktivně. Já jsem si přečetl vaši webovskou stránku a e, já jsem si to přečetl, že jsem měl dovolenou minulý týden, ale e, vězte, že to není žádná priorita pro podnikatele z malých středních podniků. E, ty to, ti to nečtou, není to jejich priorita, takže možná tam jsou dobré myšlenky, ale je třeba dělat lepší propagaci těch takzvaných otevřených klastrů, je třeba eh, vystupovat proaktivně, aby ty myšlenky jak si se k ním dostaly aby eh, se šířily přirozeným způsobem. A potom i my se budeme obracet na vás. A poslední je třeba, abyste mm, byli praktičtí. Já jsem si přečetl vaši zprávu z června tohoto roku. No, přečtěte si ji ještě jednou. Očima podnikatele, malého podnikatele. Tam není ani jedna rada, kterou by bylo možné přímo použít, aplikovat. Ani jedna. To jsou slova, fráze a já mm, jsem si já mám docela velký podnik, takže mám hodně lidí a mám docela čas si to přečíst, ale ten, kdo má malý podnik, tak ani na to nemá čas si to přečíst a zkuste se na to podívat jejich očima. Co si myslí eh, takový podnikatel? No ten přemýšlí jednoduše. Řekne si, jak eh, eh, toto může přispět ke zlepšení mého podnikání. Toho zajímá, jak na to, jak to mám udělat. A poslední rada. Když se podívám na podniky, tak eh, dnes eh, existuje řada způsobů, jak se dostat přímo ke klientovi. Ta distribuce se hodně zúžila, takže ta komunikace je velice jednoduchá, ale tady v Bruselu, jak si to vypadá, že je to takové nepřehledné, příliš mnoho lobbystů, struktur, instancí, různých organizací. V Belgii jich máme taky příliš mnoho, takže jsem pro přímou komunikaci, přímé vztahy, aby to bylo přímo čaré a jasné. Děkuji, to je takový apel na nás, na všechny. Velice pečlivě jsme si ho vyslechli a nyní otázka, čas na vaše otázky a připomínky. Kolega Debaker. um... Děkuji, pane předsedo podstatě mám dvě otázky. Děkuji první řečnici za velmi jasnou prezentaci a v podstatě položím podobnou otázku jako poprvé. My jsme legislativní orgán, vytváříme zákony. Druhý řečník velmi otevřeně eh, volal po stabilním regulačním prostředí. Eh, nabízí se otázka, jaké pobídky můžeme nabídnout, tak abychom vylepšili oběhové hospodářství, cirkulární ekonomiku. Vy jste hovořili o mnoha příkladech, například e, úspory e, v oblasti energetiky, snižování nákladů v nejrůznějších oblastech, ale zdá se, že to nestačí. A podnikatelé samotní e, těchto možností nevyužijí. To znamená, že jaké by měly být pobídky jaké překážky bychom naopak měli odstranit. A nyní tedy druhá přednáška. E, potřebujeme tedy e, stabilní podnikatelské prostředí, nejen na pět let, nejen na ty pětileté cykly, protože to nestačí. E, mám dvě otázky, které se toho týkají. Já jsem tedy strávil mnoho času nebo tráví mnoho času v podnicích, hovořím eh, s nimi přímo, vidím i ve, vaší, eh, ve vašem životopisu, že se tomu věnujete. Eh, je tedy potřeba, abychom podnikům pro, prodávali a abychom správně propagovali programy, které tady děláme. Je potřeba, abychom tedy podnik, podnikatelům představovali naše programy, informovali je o nich a kromě toho eh, si myslím, že je velmi důležité, eh, a beru si tedy k srdci vaše poznámky, ale je velmi důležité, abychom si uvědomili, eh, které prvky našeho regulačního rámce můžeme aplikovat rychle, tak abychom tedy tu myšlenku oběhového hospodářství prosadili co možná nejrychleji, abychom ji co možná nejrychleji uvedli do praxe. A nyní paní Kirton Darling, děkuji. A Omlouvám se, že jsem tady, tady nebyla na první dvě prezentace. Děkuji za velmi jasné prezentace, které jsem slyšela a které tady obě zdůrazňují myšlenku, že potřebujeme dobrou, dobrá pravidla, která by podporovala eh, rozvoj nových služeb, nových eh, produktů. Je potřeba, abychom tedy regulací podporovali inovaci. To je tedy eh, věc, kterou bychom si tady v Evropském parlamentu z toho měli odnést. Právní jistota tak v tom eh, s vámi naprosto souhlasím. Já si myslím, že by bylo velmi zajímavé, kdybychom se eh, podívali na váš názor na ten dlouhodobý program například cestovní mapa do roku 2050, to znamená ty dlouhodobé plány, pokud jde o energetickou politiku, a e, pokud jde o naše myšlenky e, v tomto ohledu. To by byla velmi zajímavá věc. A nyní jedna velmi konkrétní otázka. Paní doktorko Rojtrová, vy jste se e, ve své prezentaci zmínila o udržitelné obchodní politice. V tuto chvíli jednáme o globální dohodě o obchodu se zelenými produkty a službami a proto se vás ptám jako malých a středních podniků, jestli máte dostatečné znalosti o tom, co tedy Evropská unie a další eh, členové VTO dělají, o čem jednají, jaké bude, jaký bude tedy globální rámec ve vašem odvětví a pokud ne, tak eh, máme něco udělat pro to, abychom tedy zajistili lepší koordinaci, lepší informovanost na tomto poli. A druhá otázka souvisí s otázkou pana Debakera a sice, Pochopila jsem, že to chcete mít co možná nejjednodušší, nejstabilnější, chcete, aby eh, ta legislativa byla jasnější, nicméně je tu zároveň volání po nové legislativě, pokud jde o cirkulární ekonomiku. To znamená, že se vás ptám, kde jsou ty největší mezery, které musíme na evropské úrovni zaplnit, tak abychom eh, tedy podporovali inovativní, eh, udržitelná odvětví ekonomiky. Děkuji. Eh, žádné další eh, žádosti o slovo nejsou, ale dovolte mi, abych se i já sám zeptal na dvě věci. Rád bych se paní doktorky Reutrové zeptal, jak to vypadá v jednotlivých částech Evropy. Samozřejmě ne ve všech 28 členských státech, ale obecně řečeno, eh, protože vy tedy zastupujete nejen Německo, ale Evropu jako celek, udržitelnou platformu za celou Evropu. A e, proto bych se rád zeptal, jakým směrem máme dále jít a e, druhého řečníka, pana Vima Michelsa, bych se také rád zeptal. Právní stabilita z dlouhodobého hlediska. To je takový hlavní slogan, který jste použil. Rád bych se zeptal, v jakých oblastech tu právní stabilitu potřebujete a na jak dlouho. My tu máme například nové vědy, e, oblasti vědy dochází eh, k překotnému, rychlému vývoji, jsou tu nové výzvy, nové technologie. Eh, občas dojde k rozšíření, to znamená, že je velmi obtížné říci, že na evropské úrovni eh, budeme mít něco, co bude platit 20 let, nějaké zákonodárství, které by platilo 20 let. To znamená, že, by bych, že bych byl rád, kdybyste v tom tedy byl konkrétnější a kdybyste ten svůj hlavní slogan trochu upravil. Děkuji. Okay. <laughs> Že prosím o závěrečné poznámky. Um, um, Mr. Debaka. Pane Debaker, závazné cíle. Regulaci pokládáme za dobrou a od našich pionýrských podniků také víme, že i samotné podniky považují regulaci za dobrou. Tady to bylo právě potvrzeno, ten, to volání volání klasických eh, eh, hospodářských svazů, potom, že nechtějí regulaci, nestílíme. Myslím, myslíme, že regulace má zásadní roli. A eh, abychom tady závazně předepsali, že 90% brzdové kapitoly musí pocházet z recyklovaných materiálů, pokud je to technicky možné, to je skutečně velmi dobrý konkrétní návrh. A stejně tak Eh, lehko dosažitelné návrhy, je to v našich doporučeních, například podpora také malých a středních podniků při nefinančním podávání zpráv, nefinanční notifikace. Podnikatele pak jinak hledí na své vlastní podnikatelské produkci, jinak se dívají na to, jak mohou ze svých klíčových produktů dělat udržitelné produkty že skutečně podniky zvažují, jak tedy zajistit udržitelnost pro své klíčové hlavní produkty. Dále podpora eh, ekonomiky, která je orientovaná na obecné blaho, bilancování a tak dále. V našich doporučeních naleznete mnoho konkrétních bodů, které lze zrealizovat. Také potvrzujeme, že dosavadní opatření zeleného akčního plánu pro malé a střední podniky eh, že se to prostě eh, malé střední podniky o tom neví. Já jsem ráda, že tady takto jasně zaznělo, že tomu tak je a to nejenom proto, že by podnikatele měli málo času, ale také proto, protože je to skutečně velice komplexní a velmi komplikované a tady je důležité, aby se to prezentovalo nějakým snadnějším způsobem pro malé a střední podniky. Já to nemyslím jako trivialitu. Tady je důležité to nějakým způsobem vylepším a my jsme rádi vám přispějeme s našimi návrhy v této věci. Paní Darling, jak jsem již řekla, my to vidíme velmi pozitivně a pokud se ptáte na roli malých a středních podniků v rámci vyjednávání obchodních dohod, tady je tomu tak, že my si myslíme, že nestačí aby do regulační rady byl vyslán jeden zástupce malých a středních podniků a pak by bylo vyřešeno vše dobným způsobem. O TTIPu a CETY ten zásadní problém spočívá v tom, že ty dohody se nezakládají Eh, na pozitivním seznamu, ale na negativním seznamu, což přináší velkou nejistotu pro malé a střední podniky. Nevědí, jakých oblastí se to bude týkat a jakých ne. A momentálně kritizujeme to, jak se odvíjí vyjednávání v rámci TTIPu o kapitule o udržitelnosti. Časová okna nám nestačí. Pokud se na to podíváme konkrétně, tak zjišťujeme, že například určité stropy pro pesticidy, v rámci vyjednávání se již snížily jaksi předem, protože se ví, že USA to nebude chtít mít tak přísné a dokonce i v rámci Codex Alimentarius se snižují standardy, což v nás vyvolává obrovské obavy. Pane Busku, vy jste se zeptal na situaci v jednotlivých zemích. Ano, skutečně je tomu tak, že i v našich členských organizacích vidíme, že existují různé fokusy. Na Někdo se zaměřuje na cirkulární ekonomiku velmi silně aby byly velké úsilí a mají i nápady, jsou zde nápady například, které se týkají toho, jak, bychom, jak by mohli spolupracovat malé a velké podniky v rámci této tvorby hodnot. Ve Španělsku máme velice aktivní kreativní oblast zelených startupů a tady si zvažují, jak by je mohli podpořit, jaké překážky jsou a my jako ekopreneur jsme právě vydali takové základní pokyny, které ukazují, kde je možné co udělat a kde může pomoci také politika. Děkuji. A nyní tady předávám slovo, slovo panu Vimovi Michlsovi. Děkuji, pane předsedo. Nejprve tady otázka pana de Bakera. Proč tyto organizace neprodávají ty projekty, které již existují. Já s tím naprosto souhlasím, já si myslím, že z části tak činí, ale nepochybně by mohli ještě eh, vylepšit svoji činnost v tomto ohledu, to znamená, že eh, s tím souhlasím. Otázka, jestli tedy jsou to nějaké věci, které, kterých je možno dosáhnout velmi eh, snadno. Vzpomenu například na ta krmiva pro zvířata. Existuje již rámcový dokument eh, Evropské komise, který má zakázat eh, medikovaná krmiva. To znamená, že by bylo dobré, kdybychom tedy tlačili na členské státy, tak abych to převedl, aby to převedli do národní vnitrostátní legislativy. Prosím, vytvářejte tlak na členské státy, aby vytvořili tuto změnu. Jediná země, která tak doposud učinila, je, Nizozemsko, eh, je Dánsko. Pardon, Nizozemsko. To znamená, že je to globální problém, kterého eh, je si Evropa dobře vědomá, jsou si toho vědomy i Spojené státy a zároveň se nabízejí řešení. Věnuje se tomu eh, jedna malá, jeden malý a střední podnik v Itálii, jeden v Belgii, jeden ve Švédsku. Paní Kirton Darling Dlouhodobý program je věc, po které volám, za kterou bych byl velmi rád. Pokud máte nějaký rámec do roku 2050, tak je to skvělé, protože je to ta nejlepší věc, kterou můžete podniku poskytnout. Dejme tomu, že v rámci cirkulární ekonomiky musíte začít od začátku a dejme tomu, řekneme, že každých, každý rok musíte zvýšit eh, podíl recyklovaných materiálů o 5 Tímto způsobem je to pro podnik jednoduché. Pokud máte nějaký dlouhodobý výhled, můžeme na to jako podnikatelé soustředit výzkum a vývoj a víme, že to tedy bude mít smysl. Největší riziko, které poskytuje, postupujeme, je to, že se to prostředí změní. Vzpomeňme například na fotovoltaiky nebo bionaftu. Jako společnosti jsme do toho velmi investovali a najednou byl konec. Já si myslím, že je to ostuda. Pokud jde o bionaftu, tak vám mohu říci, že evropské chemický průmysl tedy investoval do toho zařízení a následně jsme to zařízení eh, prodali do Jižní Ameriky, do Jihovýchodní Asie za cenu ocely za cenu materiálu. Já si myslím, že to je velmi zvláštní fungování legislativy. To znamená, že s vámi naprosto souhlasím v tom, že potřebujeme dlouhodobou vizi, dlouhodobý program, tak abychom zvýšili tu eh, závaznost pravidel, pokud jde o recyklované materiály. My tady v Evropě již máme dostatečné know-how, pokud se podíváme. Pokud se na to podíváme z globálního hlediska, pokud srovnáte naši pozici eh, s ostatními částmi světa, tak zjistíte, že jsme na tom velmi dobře, že náš výzkum a vývoj již příslušné know-how k dispozici má. A nyní otázky pana Boska, pana předsedy. Já vám za ně velmi děkuji. Právní stabilita z dlouhodobého hlediska a za jak, na jak dlouho, e, to je tedy dobrá otázka, kterou musíme řešit dnes a denně. Já si myslím, že potřebujeme stabilní legislativu, která bude platit dlouho ale zároveň to znamená, že stabilní legislativa tedy může fungovat eh, na té filozofické úrovni, ne na té každodenní úrovni. V okamžiku, kdy nějaký legislativní dokument sepíšete a vydáte, tak už je v podstatě zastaralý. Myslím si, že se tedy musíme zaměřit na analýzu toho životního cyklu vždycky se tedy společnosti mohou v tomto ohledu zlepšovat. Pokud se podíváme na poměr obsah recyklovaných materiálů, tak je to věc, kterou můžeme neustále zlepšovat. Budeme ji moci zlepšovat i v budoucnu. Já jsem tedy uvedl jeden příklad. My recyklujeme již 30 let a možná, že je to dobrý příklad pro celou Evropu, protože Eh, většina těch kapalin, které používáme, se získává ve Španělsku, eh, v Německu, eh, potom je recyklována z 80-90% v Belgii a následně uváděna na trh ve Spojeném království. To znamená, že tady dobře funguje partnerství mezi malými a středními podniky. My tedy již dlouhá léta v podstatě realizujeme cirkulární ekonomiku na evropské úrovni. Velmi vám děkuji, děkuji za vaše prezentace, které byly velmi zajímavé. Dovolte mi, abych to celé zakončil jednou jedinou poznámkou. Eh, vy jste eh, správně zmínili biopaliva. Eh, my jsme tedy před 10-15 lety jako Evropa směřovali k biopalivům a trestali jsme někoho, kdo tady nebyl ochoten se vydat tímto směrem. A nyní jsme eh, zjistili, že eh, výrobou etanolu, eh, tedy při výrobě etanolu používáme 85 fosilních paliv. To znamená, že to není dobrá cesta. Nyní se tedy vracíme. Všechno se vyvíjí, věda se vyvíjí, Eh, jsou tu nové výzvy, nové technologie, nové objevy a právě to je důvod, proč čas, čas od času eh, tu máme určité protikladné, protichudné signály, které musíme jako e, politikové vnímat, musíme být zodpovědní a musíme tedy eh, předkládat dlouhodobá řešení. Nicméně někdy to není možné, protože vědci najednou přijdou s nějakou naprosto eh, novou myšlenkou a to způsobí problémy. My tedy eh, vaše názory chápeme, chápeme, vašim, chápeme vaše stanoviska a nyní tedy děkuji eh, za příspěvky všem čtyřem řečníkům a nyní předávám slovo kolegyně za komisi z Generálního ředitelství pro hospodářský růst. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Já zastupuji generální ředitelství pro životní prostředí. Ráda bych poděkovala všem řečníkům za eh, prezentace, které byly inspirativní. Eh, dobře jsme si poznamenali vaše základní myšlenky, které jste přednesli. Ráda bych všechny upozornila na to, že zelený akční plán byl přijat po aktu o malých podnicích. To znamená, že jsme se snažili zohlednit specifičnost malých a středních podniků. Víme, že malé a střední podniky eh, se někdy nedostávají k potřebným informacím. To je také důvod, proč jsme zveřejnili zelený akční plán a eh, je potřeba, aby někdy někdo do té společnosti zašel a zadarmo tedy eh, společnostem pomohl. Já vás tady mohu ujistit, že Malé a střední podniky již v tuto chvíli podnikají kroky, pokud jde o účinné používání zdrojů a my se jim tedy snažíme pomoci. Pokud jde o dovednosti, tak vy jste správně řekli, že zelený akční plán se e, tomuto tématu věnuje pouze z části, nicméně sdělení o zelené zaměstnanosti bylo zveřejněno jako součást balíčku o cirkulární ekonomice e, červenci roku 2014, to znamená, že toto sdělení se věnuje i tomuto tématu do větších detailů. Pokud jde o zelené podnikání, tak musíme eh, především eh, podpořit podnikání v Evropské unii jako takové a to je také jeden z našich nejdůležitějších úkolů. Vzdělávání, školení, to jsou všechno naprosto klíčová slova a mohu vás ujistit, že Evropská komise se soustředí na ty takzvané zelené dovednosti, na zelené podnikání a také zelené zadávání veřejných zakázek. To je také záležitost, které se neustále věnujeme a které také, která také bude součástí balíčku o cirkulární ekonomice. Pokud jde o tu lepší komunikaci z naší strany, eh, o čemž jste hovořil vy. Ano, někdy se zdá, že komise je podnikům vzdálena a právě proto se natolik spoléháme na sítě, jako například na tu vaši. Snažíme se zkrátka podniky oslovit, dostat se k ním. A právě tyto sítě Eh, malé a střední podniky, evropské svazy, které tu fungují, jsou našimi partnery. To znamená, že já bych vás eh, ráda požádala, abyste se podívali eh, na to, co dělá Excelenční centrum pro energi- pro účinné používání zdrojů. My díky tomu chceme mobilizovat veškerá expe- veškeré exportní vědění, které je v tuto chvíli v Evropské unii k dispozici, tak abychom umožnili to, že malé a střední podniky budou energetické zdroje používat účinným způsobem. Děkuji. Eh, jak vidíte, skvěle jsme dodrželi čas. Eh, já bych v tuto chvíli rád ukončil naše dnešní slyšení a rád bych ujistil naše dnešní panelisty, naše dnešní řečníky, že evropské podniky, malé a střední podniky jsou eh, velmi důležitý, důležitou prioritou pro náš výbor ITRE a společně s Evropskou komisí se budeme tomuto tématu i nadále věnovat. Jsme do toho intenzivně zapojeni. Musím říct, že naše dnešní diskuze byla velmi důležitá, velmi zajímavá a pokusíme se eh, vzít všechno to, co jste řekli, naprosto vážně za 20 let se ukáže, jestli se nám podařilo stabilizovat naše právní prostředí, možná v roce 2050, jak jste sám řekl. Nevím, jestli tady v tu dobu ještě někdo z nás bude poslancem Evropského parlamentu. Samozřejmě je to možné. Pro, u některých z nás je to možné. Eh, je to tedy za 35 let, za dlouhou dobu. Já vám všem velmi děkuji za pozornost. Milí kolegové, dámy a pánové, dovolte mi, abych eh, přistoupil k bodu číslo 5, to znamená doporučení Evropské komisi, pokud jde o vyjednávání o eh, dohodě o obchodu se, ve službách v oblasti služeb. Je to ta dohoda TISA. Dovolte, abych eh, oznámil, že vlastně tady jde o stanovisko k zprávě z vlastní iniciativy výboru INTA. Je to tedy ta smlouva o obchodování se, se službami. A e, my jednáme o tomto návrhu v rámci takzvaného zjednodušeného postupu. Co to znamená? Znamená to, že členové výboru ITRE mají 21 dní, aby mohli vznést námitky proti návrhu stanoviska. Ten návrh stanoviska bude představen za pár minut. Takže do 27. listopadu v poledne. Pokud jedna desetina členů či více vznese námitku, to znamená sedm či více, e, v případě výboru ITRE, tak potom návrh stanoviska bude předmětem hlasování na zasedání výboru 1. prosince. To znamená okamžitě. Proč? Poněvadž ve výboru INTA se o této zprávě bude hlasovat 10. prosince, takže bychom měli být připraveni předem, ale takže tady eh, nelze postupovat eh, jako vždy, tedy eh, jak to je typické, a, takže musí to být zkrácené řízení a pokud těch námitek bude méně než sedm, tedy méně než sedm členů, tak potom návrh zprávy se bude považovat za považovat za přijatý a bude postoupen výboru INTA bez hlasování 1.12. V obou případech musíme být připraveni, vše musí být hotovo do 10. prosince. 10. prosinec, to je den, kdy se bude hlasovat ve výboru INTA. A my samozřejmě bychom chtěli ovlivnit hlasování ve výboru INTA. Takže my bychom se měli vyjádřit Eh, nejpozději 1.12., takže to je vše k tomu postupu. A náš zpravodaj je pan je kolega z EFDD, pan Tamburano, který přednese svůj referát teď. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já si beru slovo jako koordinátor FDD za Davida Boraliho, našeho koordinátora, který se omlouvá, poněvadž nyní je z delegací na fórum eh, Internet Governance, takže já eh, mi dal určité eh, podklady a já tedy předesu jeho názor. Chci poděkovat všem za podporu, které se nám dostalo od ostatních frakcí, od sekretariátu výboru ITRE a když jsme měli tak málo času na toto stanovisko, protože to je podle zjednodušeného řízení. Náš přístup byl pragmatický, to znamená, pokud existují obchodní dohody, které budou výhodné pro evropské občany a evropské podniky a budou respektovat naše právní předpisy, tak je vítáme. A my jsme prostudovali velice pečlivě tento návrh zprávy, který je připraven ve výboru INTA paní Redinke s pravodajkou. Je to dobrý pracovní dokument. A my jsme také zanalizovali prioritu eh, i těch dalších institucionálních dokumentů, tedy parlamentu, Evropské komise a rady. Podle našeho názoru lze víceméně souhlasit s metodikou zpravodajky výboru INTA a jako základní linie je, že Evropská unie musí tedy přistupovat střízlivě k těmto vyjednáváním a musí vždycky předem všechno zanalizovat, prostudovat, eh, tak aby nové tendence mezinárodního obchodu byly v souladu s našimi zájmy, tedy politickými i ekonomickými zájmy. My jsme pro multilaterální přístupy, a které musí být efektivní a eh, my tedy dáváme přednost multilaterálním eh, přístupům a je to nezbytné i pro ty mezinárodní smlouvy, které musí být tato uzavírány, kde musí převážet, převážet naše priority, principy, kulturní, sociální, ekonomické, musí být přidanou hodnotou i naše ekologické standardy, ochrana spotřebitele, ochrana eh, bezpečnosti práce a tak dále. Za B. Jako metoda. Podle nás prioritní je maximální transparentnost, odpovědnost eh, a eh, odpovědnost vyjednavačů eh, nás i ostatních stran je třeba rigorózně dodržovat tyto předpisy, a to především v oblasti veřejných služeb. A dále důležitá je i role Evropského parlamentu a to je třeba prosazovat s velkým odhodláním za C. Jako priorita, kterou třeba prosazovat, je Eh, především chránit za práva spotřebitelů a je třeba, aby to bylo reciproční pro všechny smluvní strany a ne, aby ty, ta práva spotřebitelů se snižovala. Ne, a musí se respektovat i základní práva, například v trhu telekomunikací. Evropská unie musí zajistit, že budou mít eh, rovný symetrický přístup k eh, trhům zemí, které podepíší tuto smlouvu a že ne, že ty oligopoly ze třetích zemí budou jenom profitovat, těžit z evropského trhu. A v pátek jste dostali e-mailem návrh stanoviska, který reflektuje tento názor a i, i ten pracovní dokument, ten schrnuje všechny ty různé zdroje a dokumentace z různých evropských institucí, které máme k dispozici. Tato obchodní dohoda podle našeho soudu by měla zapadat do našich ekonomických vztahů při respektování vnitrostátních i evropských pravidel a předpisů. Obchodní dohody musí eh, být jasné, bez jakýchkoliv možných podezření, že by to mohlo ohrozit naše právní řády, naše ústavy či naši suverenitu jako stupci, zvolení lidem, tak my musíme roz, rozpílit všechny takové možné podezření, které by mohlo eh, ohrozit důvěru evropských občanů v Unii. Já doufám, že tento návrh stanoviska mm, bude eh, mm, technicky a eh, myšlenkové solidní a i mm, já tedy jsem přesvědčen, že tato stanovisko bude mít vaši podporu a pokud budete potřebovat další informace, tak rád vám je poskytnu osobně či e-mailem. Děkuji, děkuji kolego. A nyní bych chtěl se obrátit na stínové zpravodaje paní Kirton Darling za socialisty a demokraty. Děkuji. Já bych chtěla na začátku říci, že skutečně je velice politování hodné, že výbor INTA rozhodl použít jednodušené zkrácené řízení a ne vést eh, hloubkovou eh, diskuzi debatu. Ano, mm, protože mm, mm, gestorský výbor připravuje tedy stanovisko a bylo by dobré tedy, aby to šlo normálním postupem. Eh, příprava tedy našeho stanoviska by šla normálním postupem vzhledem k této dohodě o obchodování se službami, to je eh, agenda, která se týká digitalizace a eh, má tedy i mezinárodní eh, dimenzi. Tento digitální, evropský digitální trh má mezinárodní dimenzi a tudíž je velice zajímavé, že my jako výbor, který je kompetentní nebo bojuje za svoje kompetence za tento digitální trh, že nemohl plně se angažovat v té mezinárodní dimenzi digitalizace trhu. To je škoda. A mm, protože my bychom měli být možnost eh, pečlivě studovat stav vyjednávání, ale je to, jak to je, máme ten návrh na stole a jako u ostatních obchodních dohod Evropský parlament eh, pouze může říci ano nebo ne a to bude stejné, až i skončí vyjednávání o dohodě TISA, pokud k tomu dojde mm, a my si tedy nemyslíme, že ten návrh stanoviska je perfektní. Samozřejmě per, být perfektní, to často se velice nám vstaluje, ale v podstatě eh, respektuje principy, které můžeme podpořit, a to především pokud jde o transparentnost, pokud jde o eh, eh, zapojení veřejnosti, pokud jde o reciprocitu, pokud jde o multilaterální charakter dohody. My nebudeme mít možnost zlepšit mm, tento text, ale jenom pár bodů o pozici eh, naší frakce k smlouvě TISA a vztahu s výborem ITRA. Pokud jde o veřejné služby, zde bychom chtěli mít ambicioznější znění zprávy výboru INTA Ehm, pokud jde o veřejné služby. Je to zpravodajka EPP, mm, která ovšem toto předkládá. Pokud jde o národní zacházení se eh, trhem telekomunikací, tam eh, ten jazyk je takový velice strohý, a, mm, takže doufám, že výbor INTA eh, mm, bude schopen více relativizovat ty formulace. Pokud jde o ostatní služby, tak tam k tomu úplně to stanovisko mlčí. A to je třeba služby v energetice, služby business to business, to je v kompetenci našeho výboru a tam vůbec se toto nezmiňuje, co to bude znamenat pro smlouvu TISA. A jak jsem ale řekla, pokud jde o... Mm, stejně ve finále můžeme pouze říct si ano nebo ne, nic mezi tím neexistuje. Eh, takže bychom chtěli apelovat na předsedu, sekretariát, koordinátory, aby se trochu více zamysleli na to, eh, co se stalo s tímto stanoviskem a zajistili, že když eh, někdy další gestorské výbory budou chtět postupovat stejnou cestou, takže to tak nedopadne, že skutečně budeme moci se plnohodnotně vždy vyjadřovat, ale tady v tomto případě bychom mohli toto akceptovat. Děkuji. A já bych chtěl zareagovat nebo vysvětlit okamžitě toto, abychom se vyhnuli možná mm, příštím komentářům na stejné téma. To zjednodušené řízení, zkrácené řízení, to v podstatě byla jediná možná alternativa, která by umožnila výboru ITRE, aby se vůbec mohl včas vyjádřit poněvadž výbor INTA nebyl schopen odsunout hlasování za 10. prosinec. A pokud jsme vůbec chtěli se k tomu moci vyjádřit, tak bylo nutné postupovat takto zjednodušeně, zkráceně. Ve všech ostatních případech samozřejmě eh, chceme postupovat normálně, normálním postupem, ale tady nebylo možné s tím nic jiného udělat. Pan Debaker. Alde. Chair, um, Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Začnu vaší odpovědí. Já samozřejmě chápu obtížnost situace. Víme, že tedy dokonalost nemůže být v tuto chvíli nepřítelem dobrého. Já bych tedy rád řekl, že pokud chceme eh, to ovlivnit. Pokud chceme za nás ovlivnit jednotný digitální trh, tak bychom se tomu byli bývali měli věnovat o něco dříve. Možná, že v tuto chvíli eh, tedy to můžeme urychlit, ale v posledku jde o to, eh, aby tedy tam byly zohledněny eh, potřeby všech frakcí. Víme, že je to velmi důležitá záležitost že to tedy spadá do kompetence našeho výboru a já si myslím, že je velmi dobré, že tedy dneska máme na stole takovéto stanovisko. Pokud se podívám na ten návrh, tak souhlasím s tím základním směrem, kterým se pan zpravodaj vydal. Je tu několik otázek, o kterých můžeme hovořit, například transparentnost vyjednávání, to je velmi důležité, pokud chceme, eh, aby ta obchodní jednání tedy eh, probíhala ve veřejném otevřeném systému, tak je velmi důležité, aby tu byl, fungovala i transparentnost. Pokud jde o malé a střední podniky a jejich roli v mezinárodních dohodách, víme, že eh, v digitální oblasti jsou velcí hráči, ale také malí, mnoho malých hráčů. To znamená, že je důležité, abychom jejich potřeby zohlednili v těch jednáních a abychom eh, tedy se zaměřili nejen na ty eh, velké nadnárodní společnosti, ale i na ty malé společnosti, tak aby mohly eh, profitovat z otevření trhu. A tím souvisí potřeba regulační spolupráce. Je jasné, že veškeré postupy, standardy, licence jsou v tuto chvíli omezeny na mm, na určité oblasti, to znamená, že chceme vylepšit eh, přístup podniků na evropský trh. Jsem tedy spokojen eh, s obsahem tohoto stanoviska a doufám, že do budoucna tomu bude tak, že budeme mít více času na takovou diskuzi. V každém případě jsem předložil několik eh, pozměňovacích návrhů ve výboru, který to má v gesti, který je příslušným výborům, to znamená ve výboru INTA doufám, že se nám podaří dosáhnout co možná nejlepšího výsledku. A Nyní tedy eh, pan Raimond za zelené, stínový zpravodaj, prosím. Eh. Děkuji, pane předsedo. Já bych se ještě vrátil k tomu, že zjednodušený postup je problematický, i když chápu, že pravděpodobně to bylo možné pouze touto cestou, ale v takovémto případě si myslím, že je úkolem předsedy výboru ITRE, aby se včas zasadil o to, abychom mohli vypracovat řádně stanovisko. Podle nás je to také důležité i proto, protože bychom rádi řekli více k tématu energie a rádi bychom se tímto tématem, které je velmi důležité, intenzivněji zabývali. Z našeho pohledu ta zpráva, která je dnes eh, nyní k dispozici, rozporuplná nebo alespoň nekonzistentní. Jednak chce zajistit, aby členské státy nebyly omezeny ve své možnosti současné a budoucí služby regulovat. A na druhé straně v bodě 4 se zajišťuje, aby překážky například na regulaci, jako je, jako je regulace nebo požadavky na licence, nebyly zaváděny takže to by bylo možno, bývalo nutné prodiskutovat a upřesnit. Veškeré tyto formulace e, otevírají cestu možným výkladům, můžeme si to vložit jak chceme, já bych si bývala přála, aby o tom proběhla diskuse, možná není. Interně jako zelení si to ještě prodiskutujeme, zatím jsme se ještě nerozhodli, zda chceme souhlasit s takto vágním e, naformulováním toho textu. Děkuji, kolegové. A nyní pan Schaffhauser za ENF. Ano, pane předsedo, my jsme proti této zprávě. Za prvé, domníváme se, že pokud jde o analýzu služeb, tak by bylo bývalo normální, třeba jako v případě cestovního ruchu, protože to často představuje asi 80-90 přebytku. Takže pokud princip reciprocity zde se tak zdůrazňuje, tak ty principy se potom neaplikují. Evropa, to jsme tady slyšeli, je otevřenější, pokud jde o služby. Takže proč v tomto případě neaplikovat princip reciprocity, který se tady tak zdůrazňuje a proč tedy uh, neza, e, nezavádět e, celní poplatky, celá to, a to je vůbec, o tom se nediskutuje. Potom jsme i e, proti těm, těm zmínkám o suverenity, i pokud jde o ten strop pro zapojení zahraničních obchodních společností. Dále digitální ekonomika, to je přímo skandální podle nás. Já především bod C4, C5, kde se hovoří o zákazu nutnosti nucené lokalizace údajů. My si myslíme, že ty údaje je třeba uchovávat na úrovni národní či evropské a zde musím zdůraznit, že tato zpráva požaduje zákaz, úplný zákaz těch eh, eh, předávání údajů lokalizovaným způsobem. Takže úplný zákaz eh, požadavků na nucenou lokalizaci. My máme požadavky, které se týkají údajů a uchovávání těchto údajů na našem území. To je přece zásadní pro naši bezpečnost, suverenitu. A tudíž jsme budeme hlasovat proti této zprávě. Rád bych vás všechny upozornil na to, eh, pane kolego Schaffhausere, mohu vás požádat, eh, abyste si uvědomil, že cestovní ruch nespadá do naší kompetence. Je to kompetence výboru eh, TRAN. To znamená, to je formální eh, poznámka. Nyní tady prosím pana Jana Vilemena de Harita z Generálního ředitelství pro obchod z Evropské komise, aby se k tomu vyjádřil. Děkuji. Já jsem tu dnes s Janem Vilemem a oba tedy koordinujeme jednání o TISA. Eh, takže prosím, Mada, máte slovo. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také vašemu výboru za předložené stanovisko. Jsme velmi rádi za to, že váš výbor má zájem o to jednání. Přečetli jsme si vaše stanovisko velmi pečlivě a zajímá nás několik bodů, které v něm zmiňujete, zmiňujete například volání po větší transparentnosti eh, a potom několik obsahové, obsahových věcí. Eh, například právo neregulovat, reciprocita práv, specifičnost telekomunikačního trhu a tak dále. Pokud jde o transparentnost a tak eh, komise se snaží zachovat vysokou úroveň transparentnosti a podobně jako u jiných obchodních jednání, jednání o TISA neprobíhají veřejně. Eh, komise vede tato jednání v souladu se smlouvami, to znamená, že jsou tu zvláštní výbory v radě ve členských státech, ale zároveň eh, Evropský parlament je pravidelně informován o postupu jednání mm, konají se také eh, zvláštní jednání eh, monitorovací skupiny a jednání s komisařkou Redingovou. Komise tedy pravidelně informuje o stavu jednání. Na začátku jsme zahájili veřejnou konzultaci o TISA, snažili jsme se tedy eh, věnovat všem bodům. Kromě toho je tu zvláštní webová stránka o TISA, kde jsou výsledky veřejné konzultace, tiskové zprávy a také výsledky analýzy dopadů. Eh, všechny průběžné zprávy jsou na té webové stránce taktéž dispozici, to znamená, že se na to každý může podívat a získá přehled o tom, jak ta jednání vypadá. Jsou tu také často kladené otázky. Eh, Rada také Eh, reklasifikovala mandát na žádost komise a na závěr bych ráda řekla, že jsme setkáváme i s občanskou společností, se zástupci, nevlá, zástupci nevládních organizací, mm, odborů, eh, podniků. Eh, Takováto se konají pravidelně. Nejbližší jednání s občanskou společností se bude konat 11. prosince. Prosím vás, abyste hovořila o něco pomaleji, protože váš projev se velmi těžko tlumočí. A nyní tedy k těm obsahovým záležitostem. Myslím si, že můžeme jasně říci, že e, komise sdílí názory vyjádřené ve stanovisku. Ráda bych vás ujistila, že komise se bude snažit i nadále zajistit, že e, tedy budeme vytvářet eh, pravidla, která zjednoduší obchodní toky, zjednoduší situaci podniků, kromě toho eh, standardy na trhu práce, v oblasti životního prostředí, sociální standardy, nic z toho by nemělo být dohodou TISA dotčeno. Ani eh, právo orgánů chránit veřejné služby. Víme, že mnoho lidí má o to obavy. Já bych vás ráda ujistila, že Evropská unie eh, se snaží veřejné služby z mm, oblasti působnosti dohody TISA vyjmout. Jednak je zaběhnutou praxí, že takovéto dohody už od GATS z roku 95, ale také u dalších bilaterálních dohod eh, jsou, eh, že tedy u těchto dohod jsou všechny veřejné služby vyňaty z oblasti působnosti. Tyto služby, které exkluzivně provádějí vlády na nekomerční bázi, například policie a další orgány jsou zkrátka z toho vyňaty. Evropská unie tady šla ještě dál a e, zajistila to, aby tady byl zaručen monopol. V podstatě žádná stávající dohoda o volném obchodu něco takového e, ne, neobsahuje. To znamená, že e, ty situace v tomto ohledu nezhorší země, které mají veřejný monopol, mohou tento veřejný monopol ve veřejných službách zachovat. Kromě toho eh, veřejně financované sociální zdravotní služby, eh, mm, úprava vody a další služby eh, jsou tedy posuzovány zvlášť, to se nezmění. Rád bych tedy, ráda bych komentovala ještě nějaké obecné výhrady, které jsou v tomto stanovisku zmíněny. Eh, od počátku jsme vycházeli z toho, že bude zaručen otevřený charakter dohody TISA. Chceme, aby tedy tato dohoda do budoucna byla multilaterální eh, a aby tedy byla součástí VTO. Děkuji. Chcete ještě něco dodat? Eh, pokud jde o telekomunikační oblast, tak je to skutečně tak, že chceme dosáhnout symetrický přístup na trh chceme se domluvit na regulačních principech, které k tomu povedou a dohoda TISA by tady neměla jít proti legislativě EU a to jsou tedy otázky, které eh, spadají pod strategii pro digitální trh. A proto jsme tedy za vaše stanovisko velmi rádi a sdílíme názory, které jste v něm vyjádřili. Ráda bych vás, rád bych vás Eh, upozornil, že veškeré výhrady k tomuto stanovisku musíte poslat písemně sekretariátu do 27. listopadu roku 2015 eh, do 12 hodin do eh, poledne, to znamená 27. listopadu tohoto roku. A následně se tedy rozhodneme, jestli budeme, jestli je potřeba tedy hlasovat ve výboru Eh, ITRE, anebo ne. Já už jsem vám tady ten eh, zjednodušený postup vyjádřil a vysvětlil. Nyní se tedy dostaneme k dalšímu bodu, je to jednání s panem komisařem Ettingerem, což je velmi důležitá záležitost, ale dříve, než se tak stane, rád bych přednesl ještě některá oznámení předsedy. Na posledním zasedání koordinátorů se koordinátoři eh, rozhodli o následujících věcech. Za prvé, aukce pro přidělování eh, zpráv a stanovisek ve výboru ITRE bude platit od eh, října roku 2015, to znamená, že už to eh, funguje od 16. října a týká se to následujících, legislativních zpráv legislativní zprávy pro FDD, eh, legislativní zprávy, to znamená eh, zahájení eh, procesu jednání a tak dále pro EPP, nov, nová dohoda pro spotřebitele SAD, pro pokrok, zpráva o pokroku v obnovitelných zdrojích energie, GUE, legislativní stanoviska snížení emisí a investice do nízkouhlíkové ekonomiky ETS, ALDE, nelegislativní stanoviska Eh, zprávy z vlastní iniciativy, eh, o které žádali další výbory eh, možnosti evropské obrané politiky a další dohody pro EFDD. Potom se koordinátoři rozhodli, jak to bude s misemi ITRE v roce 2016. Najdete to na webové stránce v kolonce Mise ITRE. Eh, jednoduše to najdete, nebudu to všechno předčítat, pod číslo 3. Eh, a kromě toho se můžete podívat na dokumenty z koordinátorů. Kromě toho se koordinátoři rozhodli, jak to bude vypadat se, se slyšeními v roce 2016. Jsou to tady slyšení výboru ITRE v roce 2016, také to najdete v dokumentech, je to naprosto jasné, bod číslo 4. Eh, koordinátoři eh, schválili paní Romanu Jordan, co by plnohodnotného člena výboru ACER. Je to tedy bývalá členka výboru ITRE, možná, že mnozí z vás si na ní pamatují, a pan Uwe Lepriš je eh, tedy náhradníkem. On byl náhradníkem již dříve. Jsou to tedy kandidáti Evropského parlamentu do správní rady ACERu. A nyní tady uh, další krok, nominace do ACERu. Ty kandidátky uh, budou předmětem hlasování ve výboru ETRA zítra dopoledne. Výsledek hlasování následně bude tedy předán konferenci předsedů a konference předsedů následně provede definitivní nominaci. Děkuji vám tedy. Tolik eh, sdělení předsedy a nyní velmi krátké a stručné prohlášení. Pan komisař Günther Ettinger je již v budově Evropského parlamentu, to znamená, že sem dorazí během dvou, tří minut. Pokud v tuto chvíli máte nějaké poznámky nebo otázky, prosím, pan Rybik. Pane předsedo, jsem velmi potěšen, že mezi nás zavítá pan komisař Ettinger, ale ptám se, kdy budeme mít veškeré jazykové verze k digitálnímu jednotnému trhu? Jsme se na tom rozhodli bez změn, kdy a budou k dispozici konzolidované jazykové verze. To by bylo velmi důležité také pro veřejnost, abychom tyto konzolidované verze měli k dispozici co možná nejdříve. To prověříme a budeme vás informovat, protože to není důležité pouze pro vás, pane Rubiku, milý Pavle, ale také pro další členy výboru. Je to velmi důležitá záležitost a je také velmi důležitá vaše otázka a pokusíme se na ní eh, co možná nejdříve odpovědět. Okay. So, two minutes break. Um, Děkuji. Dovolte, abych zahájil bod číslo 6 programu Strukturovaný dialog mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Naším hostem dnes v podvečer je pan komisař Günther Ettinger. Není zde poprvé, ani ne naposled. A on má na starosti digitální ekonomiku a společnost. Připomenu ještě vám, že pan komisař Ettinger odpovídá za přípravu ambiciozních legislativních kroků směrem k propojenému, jednotnému digitálnímu trhu. Já bych to dokonce nazval digitální unii a kdy je třeba tedy zrušit ta sila, kdy ty členské státy si sami regulují a e, telekomunikační služby, kdy zároveň je třeba zmodernizovat copyright, je třeba i změnit legislativu na ochranu osobních údajů, i, pokud, i přidělování e, frekvencí, e, aplikace práva hospodářského hospodářské soutěže, přístup k radiovému spektru. To je velice důležité téma. Jak víte, Evropská rada zde mm, dost restriktivně k tomuto přistupovala na začátku a jde o to, aby naše komunikace, naše údaje byly, byla více zabezpečena, to znamená kvalitní digitální infrastruktura, což jsou což je velká odpovědnost, pane komisaři, velice ambiciozní program. A my jsme právě e, začali, vlastně již po druhé, jsme e, s vámi, tedy s vámi vedeme tento strukturovaný dialog, pane komisaři. Mělo by to proběhnout tak, že přednesete, představíte e, program Komise 2006, Eh, s názvem eh, Nemáme čas na to dělat věci zaběhnutým způsobem. Velice zajímavé téma. Takže, pane komisaři, prosím, máte slovo. Je to... Vážený pane předsedo, milý pane profesore Busku, vážené dámy a vážení pánové poslanci a poslankyně. Je naším cílem udělat z roku 2016 hlavní pracovní rok europeizace naší digitální strategie. Přípravné práce pro toto jsou charakterizovány celou mnoha konzultacemi, které se vedou a vedly, které se vyhodnocí a ještě budou vyhodnocovat. A naš, naše transparentní agenda tu najdete v pracovním programu komise. Já eh, krátce se vyjádřím k jednotlivým bodům eh, programu komise. Velký počet témat spadá právě do kompetence vašeho výboru. Týká se tedy průmyslu a výzkumu. Ale také krátce zmíním ona témata, které spadají do, která spadají do kompetence dalších výborů vašeho parlamentu. My jako Junckerová komise víme, že není možné pokrýt a europeizovat, a ani nutné europeizovat veškerá témata, ale digitální revoluce si žádá evropskou reakci. Digitální převaha našich amerických partnerů a přátel nás vede k tomu, že potřebujeme v rámci globální eh, spravedlivé soutěže eh, evropskou reakci. Nejsou to také pouze USA, ale také Čína a Jižní Korea, kteří v rámci řetězce tvorby hodnot jsou čím dál tím důležitější. Strategie našich amerických přátel a partnerů je jasná. Daleko sáhle jsou nad námi v rámci digitální oblasti a oni chtějí být eh, jaksi prvoucí eh, v této oblasti a neobrací se to proti Severní Koreji či Kubě, ale obrací se to proti nám, proti evropské ekonomice, proti našemu výrobnímu sektoru, službám. Nám jde o to, abychom měli ještě letos přijaté dva zákony. Zmíním, je to o nařízení TSM, ESM, který, už se který se vy před několika týdny ve Štrasburku podpořili velkou většinou. Tím jsme se vyjádřili k tématu roamingové poplatky a evropské poplatky a máme tady perspektivu červen 2017 a u tématu neutralita sítí tady máme první definici diskriminací, zákazů a výjimek v evropské právě. A já ještě jednou děkuji veškerým zpravodajům a poslancům za ochotu takto rozhodnout. A všeobecně bych rád podotkl jednu věc. V digitálním sektoru musíme změnit naši pracovní strukturu a proto vás prosím o jednu zásadní věc. Až my jako komise přejdeme s bílou knihou, zelenou knihou, pak s tělením a návrhem zákona, a pokud pak ale čelíme na radě blokádě, která trvá rok a půl, pak se snažíme úsilovně nějak dosáhnout toho, aby rada měla postoj. Nyní, nyní má parlament postoj. Po čtyřech letech se to dokončuje. Ale pak tady implementace do národního plána trvá dva roky. V této v rychlosti můžeme možná uzavřít nějakou legislativu, která se týká výkrmu prasat, ale nemůžeme tady eh, vytvářet legislativu na našem poli, kde jde o svrchovanost a důležitá témata. Prosím, proto vás prosím, až eh, přijdeme s novými návrhy zákona, prosím, eh, jak se akceptujte naši nový pracovní strukturu. Pokusme se ji zavést. Totiž dříve, než komise rozhodne, by bylo vhodné mít neformální zpravodaje, mít jakousi sondáž, jakousi eh, úzkou poradu mezi předsednictvím a zpravodaji cílen, abychom jako při volbě papeže prostě seděli dohromady tak dlouho, dokud se nerozhodneme. A naše autorita trpí tím, že ty naše jednání jsou velice dlouhá, neustále se rozoddalují a tak dále. Podívejme se na oblast televizního vysílání roku 2007, tam ta úprava je naprosto zastaralá. A když tady v roce 2020 vstoupí v platnu, jak na to zareagují účastníci z trhu, struktury na trhu? To bude rok 2016. A jak budou vypadat poskytovatele? Počet poskytovatelů se změní za pět let. Což nás vede k tomu, že doufáme, aby Network Information Security Directive, byla již přijata tento rok, a právě služby, které se týkají cloud computingu, prosím, abychom je zahrnuli do oblasti působnosti směrnice. O co jde? Když takzvaná velká data, big data, když externí služby cloud computingu, pokud mají být eh, důvěryhodné, aby jim důvěřovali, podni- důvěřovali podniky, aby se tam dávali své údaje, údaje o svém výzkumu, o průzkumu trhu, o klientech, tak potřebujeme zajistit vysokou míru bezpečnosti eh, v digitálních sítích. Mělo by se to stát evropskou kulturou právě i prostřednictvím partnerství veřejného soukromého sektoru. Vytváříme platformu, která se týká evropské kybernetické bezpečnosti právě pro průmysl. To by mohl být obrovský rostoucí trh s mnoha výhodami pro Evropu. My doufáme, že pak příští rok bude existovat celá řada legislativních návrhů komise a že vy tyto návrhy přijmete konstruktivním způsobem. Například náš první návrh, který se bude týkat digitálního, týkat digitálního copyrightu. S tímto návrhem přijdeme ještě před Vánoci, pak bude sdělení o druhém balíčku 2000, bude v roce 2016. A vše s cílem, abychom zachovali vyváženost mezi autory, což jsou novináři, spisovatelé, autoři, scénářů, režiséři, skladatelé, prostě veškerý duševníci, kreativní pracovníci, mezi tedy nimi a uh, tím užitkem, abychom tady měli skutečnou vyváženost, abychom zabránili piráctví, abychom zajistili spravedlivé odměňování za duševní práci. A dále pak zde budeme mít regulační rámec pro telekomunikace, které cel, který celkově prověříme, přepracujeme. My si myslíme, že právě v oblasti telekomunikace máme no, mnoho technických změn, mnoho nových hráčů a proto je důležité z toho vyvodit právní a regulační důsledky. Jeden příklad za všechny. Spektrum, přidělování frekvencí. Nechceme peníze, peníze za přidělování frekvencí eh, má jít do národních rozpočtů. My ale toto chceme přeshraničně koordinovat, to přidělování a harmonizovat. Dále eh, harmonizovat časový plán. Nejpozději až budou například nákladáky propojeny, kdy v roce 2022 bude na trhu tzv. autonomous driving. V této době není možné abychom v Evropě měli všude na národních hranicích šestiminutovou pauzu, protože tam není dostupný signál z toho důvodu, že se frekvence předělují na národní úrovni a že eh, na národní úrovni jsou jiné preference. Někdo chce spíše investovat do širokopásmového připojení, jiný do jiných oblastí a pak opravdu na hranicích máme oblasti bez signálu a dále 3G. Když jsme šli z, z 3G LTE do 4 glt LTE, byla to revoluce, jsme u 5 glt LTE, eh, další revoluce, téměř máme reální čas, jsou to milisekundy a můžeme přenášet obrovské objemy dat. Pouze pomocí 5G můžeme dělat digitální operace, péči o pacienty, takzvaný e-health, takzvané B2C, či autonomous driving. Toto bude technické hlediska možné právě pomocí rychlého internetu. Máme tady částku 750 milionů eur, která na to byla uvolněná. Existuje konzorcium průmyslu, který dává, či přislíbilo pětinásobnou částku. Je to Telekom, Alcatel, Nokia, či Ericsson a další. A snažíme se dohnat, ale Jižní je, je stále před námi. Dále zde máme závazná dohody pro výzkumná partnerství. Chceme zavést 5G na trh. Máme partnerství s Jižní Koreou, s Japonskem, s Lidovou republikou Čína. Vyjednáváme s USA, FCC, s Indií a možná i s Tajvanem. Pokud se nám to podaří, tak budeme tím tou hnací silou v síti páté generace a bude to v zájmu vysoce výkladné komunikace a rychlého přenosu dat na digitálním trhu. Využíváme Horizont 2020 a samozřejmě je důležitá pomoc pro uprchlíky, ale říkám vám, není možné, aby Evropa každé euro přesunula někam jinam, aby nebyly peníze na výzkum, inovace a infrastruktury, aby na tyto oblasti se peníze drasticky seškrtaly. Evropa potřebuje konkurenceschopnost dříve než kdy jindy. Pokud ji budeme mít, tak lidé budou akceptovat to, že u nás budeme chtít eh, integrovat uprchlíky. Proto já bojuji za každé jedno euro a za četné digitální projekty a jejich kofinancování. Jeden příklad, kvantová technologie. Delftech, v Ulmu, v Cáchu, v Karlsruhe a v Mnichově, v Grenoblu. To je zlomová věc. Vy, vysoká míra kybernetické bezpečnosti, rychlého přenosu dát. Toto vše je zajištitelné pouze pomocí kvantové technologie v horizontu 8 či 9 let. A nyní tady máme Google, Amazony, Apple, které bojují a snaží se využít naše výsledky výzkumné, tak, aby rychleji dosáhli um, pro své produkty a služby to, aby mohly být uvedeny na trh. Musíme jak si tomu čelit. To uh, samé platí pro high performance computing. Z deseti nejvýkonnějších počítačových center v Evropě, promiňte, na světě jedno v Evropě. Dřív jich bylo pět. Více musíme eh, investovat do počítačových center pro velká data, která budou výkonná. V tom by mohl na pomoci Junckerův plán a členské státy ovšem si musí také zvolit jasné priority. V rámci průmyslového velko veletrhu jsme eh, založili odpovídající iniciativu, nyní máme k tématu průmysl 4.0 v některých členských státech sítě, které podporují hospodářské svazy z oblasti elektrotechniky, strojírenství a z oblasti digitální. Jmenuje se to průmysl pro budoucnost, existuje to ve Francii, ve Spojeném a království Smart Factory se to jmenuje v Nizozemsku, průmysl 4.0 v Rakousku, obdobně v Německu. A nyní chceme, aby tyto sítě jsme propojili na evropské úrovni. Jsme vedli dva, dvě dlouhá jednání a spolu s pámi nejpozději do dalšího průmyslového velotrhu v Hanoveru bychom rádi vypracovali jakýsi pořad jednání, co chceme udělat na evropské úrovni a co ne. Co je nejvíce smysluplné na evropské úrovni a kde mohou sami postupovat vpřed národní síti. Co má udělat politika, moderovat, kofinancovat, zavádět standardy a co bude dělat sám průmysl. Musíme si tady jasně rozdělit kompetence a toto chci vypracovat do dubna příštího roku. To samé eh, v oblasti Connected Cars. Máme velký automobilový veletrh ve, Frankfurt, ve Frankfurtu, ten jsme využili a ten zájem byl obrovský, ale potom se rozpoutal skandál s VW, s Volkswagenem a bohužel ten eh, zájem se odklonil. Ale my na této věci pracujeme. Máme například Evropský svaz výrobců automobilů ASEAN. A další jsme si pozvali a hovořili s nimi o otázce, co to vlastně znamená ten takzvaný autonomous driving. Co potřebujeme proto, když mobilita není regionální ani národní, ale pan evropská a jak to má fungovat prostřednictví přes hranice členských států. V Barceloně v rámci světového telekomunikačního trhu chceme eh, uspořádat druhé kolo, kde si chceme právě vyjasnit, co je úkolem Evropy a co ne té evropské úrovně. Pak se budeme věnovat tématu geoblokace, zejména v elektronickém obchodování. Není možné, aby člověk, když si z Bruselu objedná v Bordeaux, nebo chce objednat v Bordeaux, víno, takže ho přesunou někam do Antwerp či jinam. Musíme mít jeden elektronický trh, jeden trh elektronického obchodování nezávisle na tom, kde se osoba nachází. Dále velice zajímavé téma regulace platform, i tomu se věnujeme. Noví účastníci hospodářské soutěže jako Amazon, jako Spotify, jako Netflix jako sociální média. Potřebujeme pro ně evropská pravidla, tak abychom zajistili spravedlivou soutěž, level play field and state, Co samé platí pro eh, obnovení směrnice pro mediální služby, kde já předložím návrh na modernizaci. BBC, CTF, e, France Television e a další televizní stanice mají, do, musí dodržovat omezení například v oblasti reklamy, musí dbát o důstojnost člověka, mají odpovědnost za obsahy, za kvalitu. A pak jsou tady nové, noví konkurenti, kteří mají pocit, že jsou pouze transportéři a obsah je jim jedno, i když například je velmi násilný nebo nedodržuje lidská práva či ochranu mládeže. Musíme si tedy říci, jaký je okruh adresátů a jaké jsou naše důležité kulturní povinnosti. A ty musíme zabést pro všechny, kteří se pohybují na trhu. Pro všechny společně. Tolik několik perspektiv na úvod a rád vám zodpovím vaše veškeré dotazy a pokud si přejete nějaké další informace, detailnější či první analýzy našich konsultací bilaterálně, jako frakce, jako výbor, či jako zpravodajové, já rád vám vždy vyhovím a předložím vám odpovědějící materiály, analýzy a tak dále. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Mám tady velice dlouhý seznam řečníků, což je dobré, ale prosím stručně paní Del Castillo za EPP. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, že jste přišel. Opět jste přišel náš výbor. Já musím na začátku poděkovat komisi a panu komisaři, poněvadž jste představili velice obšírný program na rok 2016. To je eh, dobrá věc, že nebudete ztrácet ani minutu, jak jste řekl na začátku, a že e, e, budete e, se snažit se skutečně zaměřit na obsah, že to bude věcné a každý ten návrh bude konkrétní. A já myslím, že i parlament by také měl se v tomto smyslu snažit, protože velice často scope, tedy ten, to pole působnosti, se tak roztahuje, rozšiřuje že potom není ani možné respektovat lhůty a dohodnout se. To je taková ova, uvaha, pane komisaři. My všichni se musíme snažit, ale i rada, pane komisaři, i v tomto smyslu komise má povinnost i s radou, spolu s radou vždycky eh, se snažit, aby nedocházelo ke konfrontacím. Například tady mám na mysli spektrum, tam vždycky se naráží na zeď, tedy na radu. A tady je třeba eh, mm, zajistit takovou situaci vždycky, aby předem že eh, mm, ta cesta byla otevřená, až potom, když začne vyjednávat parlament s radou, aby tam nebyla ta konfrontace. A také i parlament musí mít jasno vždycky, jaký je scope, jaké pole působnosti každého legislativního návrhu a ne vždycky se snažit to měnit a transformovat a potom se z toho stane taková pandořina skřínka a snaží se tam každý dostat úplně všechno a potom je to těžké vůbec se dohodnout. Eh, takže s tím, co jsem řekla, já si myslím, že jednotný digitální trh je zásadní věc právě proto, aby evropská ekonomika vůbec byla schopna eh, konkurovat eh, na světovém měřítku a aby ta mm, mm, v podstatě již ten, to, ten světový obchod obsahuje eh, digitální komponenty, již, mm, ale ještě před třemi reky, roky v podstatě digitální technologie byly vyhraženy pouze telekomunikačnímu trhu, ale dnes ne. Dneska je to v podstatě eh, základem eh, všech možných odvětví a služeb a bez těchto technologií v podstatě nikdo nemůže být konkurenceschopný, ať je to automobilový průmysl, zdravotnictví, ať to jsou digitální služby, ať je to energetika a tak dále a tak dále. V tomto smyslu bych ráda, aby návrh komise, a mám tady základní otázku, eh, jaká je přidaná hodnota Evropské unie, to si kladou občané, a já si myslím, myslím, že mm, všechno, co v podstatě e, bude e, bojovat proti té roztříštěnosti, jako například roztříštěnost e, radiového spektra, to je zásadní. A, mm, a třeba mm, tedy ta nutnost tedy širokého pásma, to je tak nutné pro rozvoj mobilních služeb. A pane komisaři, tady chci připomenout pouze jednu věc. A to nezapomenout na to, že abyste nezapomněl, protože Eh, abyste nezapomínal na nutnost zrevidovat i eh, trh, velkoobchodní trh s roamingem, protože tady na to již máme určitý plán a termín, tak abychom mohli eh, konečně skoncovat vůbec s roamingem. Děkuji a za socialisty kolega Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Nejprve bych vám rád poděkoval za to, že jste předložil seznam priorit. Rád bych řekl, že to v podstatě odpovídá tomu, co jsme očekávali. Je vidět, že máme poměrně dobrou šanci na to, abychom našich cílů dosáhli, abychom dosáhli toho, co jsme si přece vzali. Mám k tomu několik komentářů. Za prvé, reforma autorského práva. Domnívám se, že ta zásada, eh, ten geologický, eh, že ten princip tedy eh, geoblokace, že to je tedy problém, který musíme vyřešit. Hovořil jste o směrnici o cloudu, o bezpečnosti a myslím si, že v tom máte naprostou pravdu. Byl bych eh, velmi rád, kdyby se to posunulo, je to velký, velká výzva. Celá myšlenka cloudu je velmi dobrá, myslím si, že potřebujeme výhodnější služby pokud jde o ukládání dat, eh, otázka zní, jak je to s bezpečností těch dat jak již bylo řečeno, otázka zní, kolik jednotlivých cloudových systémů tu bude v celkem 28 členských státech. Jde o zpracování osobních údajů, citlivých informací a musíme si tedy uvědomit, že to je velmi důležité odvětví důležitá služba a musíme zaručit veškeré standardy. Ještě jedna důležitá věc týkající se bezpečnosti. Já bych se rád vrátil k tomu, co jsem zmiňoval vícekrát. Všichni pravděpodobně sníme o tom, že podniky, které provádí přeshraniční transakce online, mm, a nakládají s osobními údaji, budou mít povinnost eh, dodržovat bezpečnostní standardy. Že tomu tak bude. Otázka zní, jaké standardy to budou, jestli to budou ty nejlepší možné standardy, pětihvězdičkové nebo dvou, tříhvězdičkové, jakou bezpečnost, jakou míru bezpečnosti zkrátka zaručíme. A kromě toho jste řekl, že tedy se snažíte o pokrok i v jiných oblastech. V tom s vámi naprosto souhlasíme. Je potřeba, aby tedy Evropa do dotáhla v technologické oblasti Ameriku. Pokud jde o GSM, tak tady jsme ztratili eh, dobré postavení a myslím si, že je velmi důležité, abychom také v oblasti sítí 5G pokročili, tak aby průmyslové podniky přesně věděli, kam se vývoj ubírá, eh, tak abychom pátou generaci eh, mohli spustit je velmi důležité, abychom eh, tedy pokročili dopředu. Všechno jsou to body, které jsou velmi eh, zásadní. Děkuji vám tedy za vaši eh, prezentaci a nyní ze, za EKR pan místopředseda Henkl, prosím. Já jsem v podstatě vůbec nebyl připraven na to, že vám eh, budu klást otázku, pane komisaři, ale když už, když už mohu, eh, tak bych eh, se rád zmínil o jednom bodu, který jsem zmínil i minulý týden v Lisabonu v zastoupení pana předsedy. Všichni chceme dohnat Ameriku, chceme zajistit, aby uh, nás nepředběhla Čína nebo Jižní Korea. Možná, že co by komisař, který zodpovídáte za, toto, za tento skvělý, eh, důležitý rezort, jste sám měl být náročný, náročnější. Já tady myslím na eh, tu informační technologii v rámci komise, protože tady máte, eh, vy jste zmínil tady mnoho aplikací v rámci e-government, jsou to věci, které jsou velmi důležité ale zároveň si myslím, že by bylo vhodné, aby komise byla nejnáročnějším uživatelem těchto technologií. Děkuji. Děkuji vám, pane Henkele. Jménem Alde bude mít slovo eh, paní Kalas, která je nepochybně připravena. Děkuji, děkuji vám za to, že jste nám tu představil pracovní program komise. Vy jste o jedné věci hovořil naprosto jasně, a sice o reformě e, autorského práva, která by měla být předložena do Vánoc. V médiích jsme četli zprávy o tom, že plány e, komise e, na rozšíření práv, pokud jde o hyperlinking, se tedy připravují. Mohl byste se k tomu vyjádřit, jak se k tomu komise staví, protože bylo řečeno, že Internet je otevřená platforma pro komunikaci a inovace. Eh, to znamená, že to by mě zajímalo. Děkuji vám a eh, nyní má za zelené slovo pan Raimond. Prosím. Děkuji, pane. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já bych také se vrátil právě k tomuto bodu. Ono to vyvolalo velké, jaksi velký rozruch u aktivistů. Totiž to jste řekl, že eh, autorské právo rozšíříte na linky a že na evropské úrovni budete spekulovat ještě s dalšími postupy. Jak se k tomu postavíte? Jak do toho zapojíte aktivity, občanskou společnost do těch projektů, které jste představil? Hovořil jste o síťové neutralitě, o roamingu a vy říkal jste, že aktivisté síťové neutrality jsou talibanem sítě, ale jeden rok po tom, co, jeden den po té, co to bylo přijato v Evropském parlamentu, se německá Telegon Eh, vlastně oznámila, že chce zavést přesně ty kroky, kterých se tak obávali ti takzvaní síťoví talibané ten síťový Taliban, takže to by mě zajímalo, co si o tom myslíte a dále se ptám, jak chcete tady do těch projektů, které hodláte připravit v roce 2016, jak tam chcete zapojit občanskou společnost, aby to nakonec nevedlo k katastrofě. Zaguje paní Ernst. Děkuji mnohokrát. Jsem velmi ráda, že jste opět mezi námi na výboru. Jsem velmi ráda, že s vámi můžeme hovořit a myslím si, že je to také nutné. Dvě věci eh, ve mně vyvolávají obavy. Ta první to je to geoblokování. Neustále se o tom hovoří a říká se ano, neoprávněné geoblokování se musí odstranit, veškeré ty překážky, to, že je to zablokované. Mně není ale zcela jasná jedna věc, jak si to vlastně konkrétně představujete. Jak tedy chcete zrealizovat to, o čem jste hovořil? My to vidíme spíše skepticky a myslím si, že bychom měli generálně všeobecně spochybnit geoblokování, takže já bych ráda se dozvěděla něco detailnější o tom, jak to chcete uskutečnit. A druhá věc, a tady se připojuji k předřečníkovi, předřečníkovi den poté, co parlament, abych řekla, rozmělnil síťovou neutralitu, tak německý Telekom řekl, oznámil, že speciální služby, které nejsou, eh, které potřebují více široko, širokopásmového připojení, že budou mít přednost, například videokonference a další, některé i hry. A pak se také hovořilo o tom, že startupy, které jsou odkázány na speciální služby, si prostě budou muset připlatit proto, aby skutečně měli zajištěnou kvalitu přenosu dat. A já se tedy ptám, Znamená to, že všichni ostatní žádnou zabezpečenou kvalitu mít nebudou? Pro mě je to vlastně v rozporu s tím, že chcete podpořit digitální ekonomiku na jedné straně a na druhé straně. Vy tady vlastně znevýhodňujete startupy, protože ti budou muset platit. Takže jak chcete zabránit tomu, aby startupy byly znevýhodněni touto regulací a tím, co pak ještě dále předloží komise v této oblasti? Děkuji. A za ENF paní Kapel. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři Ettingere, děkuji mnohokrát za vaše slova. Také jsem toho názoru, že třeba změnit strukturu práce, co se týče rychlosti, není možné, že to trvá pět až sedm let, než naše evropská legislativa je převedena do národního práva, protože za sedm let se svět vyvine úplně někam jinam, právě v digitální oblasti, takže doufám, že váš přístup bude úspěšný. Dnes jste nám představil ve vašem pracovním programu několik bodů, které jsou všechny důležité, o tom není pochyb. Mě, já jsem tady nejvíce zajímá to přeskum regulačního rámce pro telekomunikační legislativu, zejména předělování rádiových frekvencí. Uh, protože zde je důležitá jedna věc, to je velmi důležité právě pro ten standard 5G. 5G potřebuje více frekvencí, a, což je drahé a drahé je také eh, jaksi zavádění a zlepšování sítě. A já doufám, že se vám to tedy podaří pomocí partnerství veřejného a privátního sektoru veškeré to financování zajistit. A já si myslím, že je potřeba více peněz na to. Doufám, že přijdou z EFSI či z dalších zdrojů. Máte naprostou pravdu. Evropa by měla být eh, jaksi vůči úrohu na celosvětovém trhu a zavádět standardy, a ne, aby to byli Korejci, kteří pro olympijské hry již plánují, že budou mít na sportovištích 5G. Takže my bychom se měli pospíšit, musíme tuto práci odvést společně. Předělování radiospektra zde sehrává zásadní úlohu. A důležitá je další věc, a mnoho expertů to již předpovídá, že již budeme mít do dvou let asi 3 miliard eh, počítačů, které budou připojeny na internet, tedy máme zcela jiné požadavky na objemy dát, které se vyměňují. Tedy 5G je důležité, mohlo by se to stát evropským projektem zásadního významu v mnoha ohledech. A co jste říkal o spojování síťových platform, to je také velice důležité, dále průmysl 4.0 doufá, bude do vytvoří to, co si předevzal, nový standard, bude to nový standard pro celou Evropu. To, myslím, bude zásadní a Evropa by v této věci neměla ztratit svou vedoucí roli. Děkuji a nyní se dostáváme k těm takzvaným dalším řečníkům. Pan Blanco López, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Opět eh, jste tady potvrdil, jakými tématy se bude komise zabývat a já bych chtěl teď se zaměřit na eh, určitá témata, která mě zneklidňují. Eh, kolegium z komisaří by měli, měl odsouhlasit reformu copyrightu. My jsme viděli již návrh sdělení o copyrightu a informace o nařízení o přenositelnosti práv. Takže eh, co to všechno znamená? A především ta přenositelnost práv. Za druhé, v posledních týdnech Volkswagen, eh, to je aféra, která zatím, jak vypadá, nekončí a eh, to nás upozornilo na, na riziko digitalizace průmyslu. A já se ptám, jak pracuje komise na tom, aby ten přechod směrem k průmyslu 4.0, mm, aby to neskončilo jako mm, tedy Eh, podvod. A potom Mm, za třetí, všichni víme, jak je to s konvergencí eh, služeb, telekomunikačních služeb a jak je tam ta, ty technologie, technologie jsou důležité, že třeba mít jednotný trh, ale eh, samozřejmě mm, hlasové služby jsou restriktně regulovány a jiné ne. Zde je třeba mm, se snažit o reformu právního rámce telekomunikačních služeb a zde eh, by ale nemělo docházet k nějakým nekonsistentnostem. A pokud je o spektrum, nakonec nakonec sdělení komise zde hovoří o nutnosti garantovat větší harmonizaci na evropské úrovni, vzhledem k tomu, že pokud máme nějakou oblast, zde existují zatím ty, ta národní roztříštěnost, takzvaná sila, e, a co s tím chcete udělat? harmonizace mm, e, výběrových řízení v Evropě, těch aukcí, ty by se měly harmonizovat v Evropě, ale je to v kompetenci národních e, orgánů a harmonizovat, e, harmonizovat i jaksi časové plány těch aukcí a přidělování spektra. Děkuji, paní Sanders monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já zcela s vámi souhlasím, když říkáte, že je třeba, abychom se nějak zorganizovali, tedy všech 28 států, aby se zorganizovalo dnes u nás doma ve Francii. Zde vznikají nové ekonomické příležitosti spojené s digitálním trhem a v tomto rámci i máme zde určitou agendu konvergence mezi Francií a Německem. Německem, což je dobrá věc, ale uznávám, že já bych byla dala přednost, kdyby to šlo dále, aby to skutečně byla konvergence všech 28 států. Teď dovolte, abych se vrátila k evropské úrovni. Dnes eh, v řadě zemí existuje velká propast mezi evropským občanem a Evropskou unii, obecně řečeno. A nakonec, když jdeme do terénu, třeba když já se setkávám s lidmi, tak zjišťuji, že digitální trh, to je něco, co mm, by mohlo přiblížit jim Evropu, což by nakonec mohlo usmířit občany eh, s Evropou. A když hovoříme především o Eh, o roamingových poplatcích. To je konkrétní velice a lidé nechápou, nechápu proč existují. A ta myšlenka je nadchla. Takže já říkám, ano, eh, jsem pro digitalizaci, jsem přesvědčena, že to je velká příležitost pro různé typy Evropanů, ale jak dbát na to, aby se nevytvořila velká propast, nová propast mezi těmi, kteří znají ty dovednosti, ty digitální dovednosti mají a těmi, kteří nemají, mm, aby neexistovala propast mezi velkými městy, metropolemi, kde tedy se kumulují všechny ty digitální služby a těmi a venkovem. Já jsem přesvědčena, že naopak mm, to by měla být příležitost a je to skutečná příležitost. Děkuji. Thank you very much, madam. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Saudargas. Prosím. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři, za takto jasnou prezentaci. Byl bych rád, kdybyste ještě okomentoval dvě věci. Už jsme hovořili o kybernetické bezpečnosti. Vy jste o tom hovořil, kolegové o tom hovořili, víme, že v, této, v tomto směru byly přijaty kroky. Kybernetická bezpečnost je víceúrovňová záležitost. Jsou to subjekty, které za, za bezpečnost zodpovídají a musíme si uvědomit, že tato záležitost je eh, velmi eh, různorodá. Banky, armáda a další subjekty eh, za bezpečnost zodpovídají svým způsobem. To znamená, že já bych rád věděl o jejich zodpovědnostech, kompetencích, jestli jsou správným způsobem rozděleny, nebo jestli bychom v této věci měli podniknout ještě další kroky. A kromě toho bych slyšel, rád slyšel váš názor o e, na tuto věc. Když se hovoří o bezpečnosti, tak to vzbuzuje dojem, že se děje něco e, špatného. Jsou tu ale věci, které nejsou na první pohled viditelné. Taková ta latentní, mm, to latentní narušení kybernetické bezpečnosti. Děláte něco v této věci? Děláte něco v oblasti prevence? Děláte dost? Myslím si, že bychom měli očistit kybernetickou sféru. A proto bych se rád zeptal, jaké jsou vaše plány eh, v této věci. A nyní má jako další slovo pan Balčitis. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane komisaři. Jsem rád, že se s vámi setkáváme ve vaší nové funkci, kde mimo jiné zodpovídáte i za digitální ekonomiku. A mám následující dotaz. Hovořil jste o tom, že je tu 28 členských států a každá eh, země má jinou úroveň digitalizace a také jiné chápání digitálního světa. Nevidíte právě v tom ten nejdůležitější problém, tu nejdůležitější překážku, která nám brání v dalším pokroku? To je jedna věc. A další věc. Celá řada kolegů eh, zmínila nejen kybernetickou bezpečnost, ale bezpečnost v obecném slova smyslu. A proto bych se rád zeptal, jestli probíhají nějaká jednání s Čínou, s Ruskem a s dalšími důležitými hráči, která by se týkala právě standardů bezpečnosti a jejich koncepce do budoucna. Třetí otázka se týká cloud computingu. Budeme potřebovat systémy pro bezpečnost zabezpečení dat. Budou to provádět společnosti jako je Google, necháme jim to, anebo se do toho bude zapojovat Evropská komise. Já si myslím, že je tady bezprostřední souvislost s kybernetickou bezpečností a také s dalšími typy bezpečnosti. A konečně poslední otázka se týká geoblokace. My, myslím si, že je velmi důležité, abychom tady posuzovali zájmy EU a zájmy členských států od, odděleně. E, prosím, slovo má další kolegyně. E, děkuji. Omlouvám se, že jsem e, tedy přišla později, ale Eh, musela jsem být jinde. Já si myslím, že ten celkový obrázek eh, je správný. Já jsem velmi ráda za to, že tedy chcete být aktivní na globální roli, že chcete podporovat inovaci a že chcete bránit evropský průmysl. Ráda bych se ale zeptala, jestli se objeví něco konkrétního o digital, eh, digitalizaci průmyslu. Obecně se domnívám, že potřebujeme proaktivní přístup, že se musíme přizpůsobit digitálním možnostem potřebujeme se více soustředit na zákazníka, potřebujeme zavést inovace mimo jiné i do eh, dodávání balíku a tak dále. potřebujeme posílit evropské iniciativy. My jako e- Evropský parlament na tom v tuto chvíli pracujeme. Já jsem zastánce inovací 5G, globálních snah, ale zároveň musíme dbát na to, aby tady nebyly velké rozdíly v Evropě pokud jde o digitální technologie. Není dobré, pokud bychom tedy s rychlým připojením na internet pokryli pouze velká místa, velká města. Je důležité, abychom se zaměřovali i například na takové eh, ukazatele jako eh, množství veřejných telefonních přístrojů, ale směrnice o univerzálních službách je dobrý nástroj pro to, abychom podnítili a podpořili inovaci mm, právě v těch chudších, vzdálenějších eh, regionech. Děkuji, děkuji vám, madam. A nyní paní Toja, prosím. Čau. Ano, děkuji, pane předsedo. Tady kolegové již řekli hodně věcí a já bych chtěla, pane komisaři, se vás zeptat, zda-li eh, eh, eh, skutečně i e, věnujete se velice konkrétně e, všemu, co se odsouhlasuje v oblasti jednotného trhu, protože telekomunikační trh to je velice komplikovaný trh a víme, že tady vždycky je velký boj v radě i v parlamentu a já doufám, že vše bude procházet velice rychle. Potom e, ten velkou obchodní trh, o tom se tady mluvilo, to je třeba, aby šlo velice rychle protože to je otázka toho nestratit tvář. To, eh, tady jsou konkrétně očekávání občanů. Druhá věc se týká mm, mm, předpisů mm, takových zvláštních. Slyšeli jsme od německé kolegyně, která říkala, že již někteří operátoři říkají, no to je speciální služba, třeba toto, pokud chcete garantovat rychlost, takže třeba to zaplatit a tak dále. Takže zde ty legislativní akty ale nejsou dostatečně přesné, především pokud jde o ty tzv. speciální služby. A potom je otázka e, toho mm, e, to rozumné řízení, rozumný management e, provozu na, na síti. A tady asi do toho budou muset vstupovat regulační orgány, a, m, mm, mm, protože i zde potom by to mohlo být tak, že tady jsme mm, eh, pronesli krásná slova, ale nebude se to aplikovat. Proto je třeba určitý monitoring, je třeba jak si dávat impulzy, apelovat na operátory, a by, ale je třeba i vědět, co se děje v jednotlivých státech, protože pokud to nebudeme dělat seriózně, tak to je vážné. Potom ten průmysl 4.0, protože 4.0. Zde Evropa s tím něco může udělat, aby eh, na všechny eh, členské státy tlačili aby eh, postoupili vpřed s tou technologií. Paní van Hojcen, poslední řečník na seznamu. Prosím, máte slovo. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, jsem velmi ráda, že jste zase mezi námi v našem výboru. Ráda jsem slyšela to, co jste řekl, především to, co jste řekl o kvantové technologii. Naprosto s vámi souhlasím. Je totiž stěžení, abychom my jako Evropa byli ze strategického hlediska velmi eh, progresivní. Nesmíme to přenechat Číně a Spojeným státům. Možná, že jste četl článek eh, 22. října eh, ve Financial Times. Eh, tento článek se týkal eh, výzkumům výzkumu na univerzitě v Dell, které hovořily o tom, že tedy kvantová technologie je možná. Objekty, které jsou vzdáleny na velkou vzdálenost, tedy se mohou napodobovat. Já si myslím, že to je tedy podobné, e, jak o tom hovořil Einstein ve své době. Já si myslím, že e, data tedy mm, zároveň musí být chráněna e, naprosto zásadně, že musí tedy být ukládána v bezpečném prostředí. A je tedy potřeba, abychom my tady sehráli vůči roli, abychom to nepřenechali zbytku světa. Já si myslím, že se mnou pravděpodobně budete souhlasit v tom, že potřebujeme program pro kvantovou technologii, který bude platit pro celou Evropu. Eh, na to musíme dále pracovat. Eh, pan předseda už se na mě dívá velmi přísně, ale já mám přesto ještě poslední otázku. Dovnímáte se, že kvantový výzkum by tedy měl získat zvláštní financování v rámci pr- programu Horizon 2020 v roce 2017? Děkuji, to jsou všechny moje otázky. Děkujeme vám, madam. <clears throat> Vidím, že jste velmi informovaná o Einsteinově teorii a podobných věcech. A v tuto chvíli tedy předávám slovo vám, pane komisaři, abyste se mohl chopit slova a přednést závěrečné uh, komentáře a odpovědět na otázky. Děkuji, co se týče kybernetické bezpečnosti, tak pro mne je tady důležitá tady ta, ta, ta právní úprava, která se týká tedy bezpečnosti sítě, která se stojí před přijetím. Pro mě je to první krok. Já chci směřovat ke evropské kultuře, k evropskému standardu, k vysoké úrovni bezpečnosti. To je cíl pro příští léta. Také pomocí platform veřejného soukromého partnerství. Je to v zájmu uživatelů datových infrastruktur a samozřejmě vůbec evropského průmyslu kybernetické bezpečnosti. Během tohoto volebního období jistě provedeme prohloubení a novelizaci této směrnice, o které jsem hovořil. Momentálně se bude týkat zejména veřejných citlivých infrastruktur, jako je voda, plyn, elektrická energie, či řízení dopravy, centra řízení dopravy. A pak je budeme postupně rozšiřovat na veškeré digitální služby, které jsou důležité pro veřejný sektor, pro ekonomiku a pro občany. Ehm, dokážu si představit, že bychom například určité, eh, určitý hardware a software certifikovali či nějakým způsobem označovali, že bychom řekli, že komise s podporou nějakých eh, ověřovacích zařízení bude provádět certifikaci velmi důležitých nástrojů pro kybernetickou bezpečnost, tak abychom vnesli do této oblasti více transparentnosti pro občana, který zde musí investovat a chce se spolehnout na to, že to bude skutečně bezpečné. Když pan poslanec Henkel tady načetl téma benchmarking a evropských institucí, komise, parlamentu a rady, Eh, co, eh, a po, to v souvislosti digitální komunikací, infrastruktur a eh, uchovávání údajů. My se tomu přesně věnujeme za pomoci generálního ředitelství Digit. Mm, tady máme velice výkonnou jednotku, která sedí jak v Bruselu, tak v Lucemburku. Pak tady máme set EU, což je speciální tým uvnitř tohoto generálního ředitelství. A pokud o to máte hlubší zájem, rád vám zprostředkuji pracovní zkoušku s našimi odborníky, kteří se snaží zajistit vysokou míru kybernetické bezpečnosti pro naše výpočetní střediska a pro veškeré údaje data komise i parlamentu. A dnes, před pěti lety tomu tak nebylo. Souvisí pověst i velkých členských států s tím, zda zajistí vysokou úroveň bezpečnosti právě v oblasti dat. Týká se to Spojeného království, Německo, Francie, Švédska a to, to zde je. ENISA, naše agentura, která má sílu v Aténách, jak říká pan komisař, je pro nás dobrým poradcem, ale také dobrým poradcem pro Národní zařízení pro bezpečnost dat, které existují v členských státech. Můj problém je následující. Pomocí chybné rozpočtové politiky došlo k tomu, že většina míst pro odborníky není jaksi v tabulkovém plánu pracovních míst, ale je to financováno jiným způsobem. To znamená, že pouze část mých pracovníků v této oblasti jsou eh, kom, zaměstnanci komise úředníci a velká část jsou freelanceri, kteří mají pouze omezenou omezenou pracovní smlouvu, což je prostě špatné. Já bych potřeboval do tabulkového plánu míst převést mnohem větší počet míst, plných úřednických míst, ale pouze z toho důvodu, že máme nyní takovou tu vlnu šetření, tak komise vlastně ta tabulková místa se škrtala a outsourcovala je a financuje to jiným způsobem. V podstatě je to podvádění sama sebe, lžou sami sobě do očí. Já v rámci střednědové revize mu a mohu poskytnout veškeré údaje, protože pokud když já nebudu mít tady jasná pracovní místa, tak vůči Renaultu, Hewlett Packard, IBM, veškerým těm firmám, prostě nejsem atraktivní jako zaměstnavatel. Proto tady dochází k velkým změnám, Máme tady e, velké zakázky v oblasti kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti dan, které jdou k jiným firmám. To jsou jiní lidé, ten nemají komisní beč a ty ne, nejsou úředníci, nejsou povinně mlčenlivosti. Oni nás opouštějí, jdou do Šanghaje či do Silicon Valley. A já nevím, zda tam dodržují zda je tam zaručena taková povinnost mlčenlivosti jako úředníků, kteří jsou zaměstnány vlastně na celý život a mají perspektivu kariéry na Evropské komisi. My chceme nechat otevřený přístup k obsahu, to je naše jasná zásada. A nemyslíme si, že vaše rozhodnutí, které jste přijali velkou většinou, které se týkalo definice neutrality sítí, nemyslím si, že by to byla katastrofa a ještě ani nevstoupila v platnost, upozorňuji, to znamená, že německý Telegon, která, která patří, společnost, která patří třetinově německému státu, takže bych tady poprosil německé poslance, aby se tedy zeptali na to, co dělá ten podnik, které vlastní stát z jedné třetiny, co smí a co ne. Prostě bylo takto rozhodnuto na radě jednomyslně a v parlamentu to bylo podpořeno velkou většinou. Já nejsem diktátor neutrality sítí, máme demokracii. Byl to skutečně velmi obtížný proces. Stál nás to mnoho sil. A nyní máme poprvé zákonu úpravu v této oblasti. V USA máme pouze rozhodnutí o, o úřadu, orgánu, nic z kapitolu. Takže to může kdokoliv kdo vysmělit. My máme zákonné rozhodnutí a zakázali jsme diskriminaci v síti. Vyloučili jsme to tímto zákonným předpisem. A speciální služby se mohou nabízet pouze tam, kde je skutečně to širokopásmé připojení dostatečně výkonné. A to je otázka regulačních úřadů, kterým dověřujeme a bereku, což je náš kulatý stůl, který združuje 28 regulačních úřadů a já vám říkám, já budu ten trh sledovat a pokud by mě někde objevilo zneužívání, tak já během dnů předložím novelizaci, nový návrh textu, který se bude týkat neurizace sítí v rámci nařízení TSM. V současné úpravě, která za chvíli vstoupí v platnost, je občan chráněn před diskriminací mnohem více než do posud. Jde na o to, jak tedy orgány našich členských států to budou kontrolovat a jak my jako komise toto budeme důsledně sledovat. A ještě jedna věc. A já jsem nic nerozmlžil, nic nerozměkčil. Návrh naříze, nařízení TS, směrnice TSM, to předložila moje předchůdkyně. Takže kdo to rozmělně? Rada a parlament. Nedávejte mi vinu, kterou nenesu parlamentu jsem tedy jediný v sále, kdo nemá hlasovací právo. V, radce, v radě také ne. Já můžu pouze radit, argumentovat, předkládat návrhy, ale tyto dvě instituce, to jsou ta grémia, která rozhodují. A ta současná úprava vytváří mnohem více jistoty a právní jistoty, mnohem více zakazuje diskriminaci, než ta než ten právní stav předtím, když jsme žádnou úpravu neměli, když jsme neměli žádné evropské nařízení TSN. Co se týče evropských telekomů, ať je to již Telekom Itálie nebo Telefonika a další, kde tady hrozí převzetí francouzskými investory, nebo Orange, nebo Vodafone, nebo německý Telekom, Deutsche Telekom. To nejsou mý protivníci, my je potřebujeme, můžeme být rádi, že v oblasti mobilní komunikace eh, tady máme výkonné evropské hráče, kteří hrají na celosvětovém trhu. Jsme rádi, že telefonika je vedoucí na trhu v Jižní v Americe, Telekom Itálie v Brazílii, Deutsche Telekom je nyní velmi silným hráčem v USA, Vodafone v Ázii. Tak často hovoříme o průmyslové politice v takovém případě bychom měli posílit naše podniky a neměli bychom být jejimi protivníky. Potřebujeme chytrou vyváženost mezi na jedné straně toho obcí na síti, který má veškerými těmi spojky občany, kteří to využívají, a na druhé straně mezi tím telekomunikačním hospodářstvím. E, ve srovnání s dobou před 20 lety, kdy, jsme, kdy ještě nezačala liberalizace a deregulace, deregularizace, tak dnes můžeme za velmi málo peněz mít celosvětově velké množství mobilní komunikace, mnohem více než kdykoliv jindy. My jsme tady dosáhli vynikající věci pro spotřebitele. Například eh, musíme ale zajistit eh, a umožnit telekomunikačním firmám peníze pro jisté investice, například do infrastruktur. A pak k tomu se přidávají i naše členské státy. To nejsou nějací zlí kapitalisté od někud částečně ty telekomunikační podniky vlastní státy, takže naše národní parlamenty a vlády. Takže my říkáme, jsou to partneři v nezávislosti, ale nejsou to naši protivníci. Alespoň pro mne ne. Co se týče průmyslu 4.0, tady nám jde hlavně o střední podniky. Siemens, Philips, ABB, Daimler, ti velcí, ti to zvládnou, ale střední podniky, os, kteří mají například 18, 80 zaměstnanců, elektronika, potraviny, srojírenství, či soukromně vedený hotel, ti čelí obrovskému tlaku, když jste například to, jak eh, prodávat pokoje, o marketing, o Airbnb platformy. Takže my v rámci průmyslu 4.0 musíme dbát hlavně o to, abychom měli koncepce, které bude moci využívat právě oblast středních podniků a další technologie. Kvantová technologie, ano, ale tady vlastně mi říkáte něco, o co já už se byl velice dlouho na různých morech, fórech. Já jsem měl například eh, kulatý stůl s dositeli eh, Nobelových cen a profesory v rámci Horizonu 2020 dáme peníze na podporu výzkumu. Henk Kamp, eh, nizozemský ministr hospodářství, a budoucí předseda rady je skvělým partnerem v této věci v našich snahách a mohu vám opět nabídnout v Delftu přímo na místě v Ulmu se setkejte s profesory, já mám to zprostředkuji, hovořte s nimi o tom, co oni očekávají, jak si to představují. Oni jsou s námi v těsném kontaktu a velmi spokojení jsou s námi jako s Evropskou komisí. A není téma autorského práva. Copyright. Takže tady chceme zejména zajistit přenositelnost. Pokud máte smlouvu, například na video, na vyžádání, a můžete si stáhnout film, tak to právo byste měli mít, ať už jste v Bruselu, v Lyonu, v Římě či v Karlsruhe. To je jedna věc. A za druhé, v rámci elektronického obchodování je geoblokace již zakázána. Není dovolená. My chceme otevření jednotný digitální trh pro elektronické obchodování. To je naším cílem. A za třetí, eh, teritorialita, zásada teritoriality, což je něco, co je proti portabilitě. Přichází v souvislosti s dalšími otázkami, já tady vás prosím, abyste se jak se zharmonizovali s výborem pro kulturu. To je evropský film, evropský sport a evropští eh, Evropské televizní stanice. Evropský film má vysokou úroveň. My z evropských prostředků, z národních prostředků, z regionálních potřebu, prostředků velmi film podporujeme. Vždy, když navštívím například Berlinále, festival či festival v Cannes nebo v Benátkách, tak uvědomuji, že film se bojí o život. Říkají mi, že nemáme evropský trh a jak vypadá obchodní model. Například po poraz Vídně. První se to prodá v Rakousku, pak se to teprve prodá v Švýcarsku a v Německu. Jako třetí krok možná eh, se to nadabuje do dvou, tří evropských jazyků, pak DVD a pak televize. Pokud toto nebude možné, pokud bude pouze jeden trh, tak bude evropské filmové hospodářství zničeno, protože se neprosadí vůči Google, Hollywoodu. Tak to vidí vaši kolegové na výboru pro kulturu a i já. Takže otevření trhu a přenositelnost ano, ale pouze do té míry, do jaké je to nutné a je muž- nutné mít i výjimky. Pokud fotbal se bude zadávat evropsky, když bude tak Hamburg, který bude hrát se St. Pauli, to, to už se vůbec neprodá. Pokud budeme mít uživatelská práva v rámci třetí, druhé ligy a týká se to je házené, dalších sportů, volejbalu, pokud chceme toto zajistit, tak tomu potřebujeme jistou míru teri- ter- teritoriality. Já jsem dlouze hovořil s Michelem Platínem, s dalšími v Německu například já doufám, že všichni neodstoupí, že nám zůstanou jistí partneři v oblasti fotbalu, ale co se týče fotbalu v televizi, to jsou sektoru, kde prostě pokud tam budeme mít pouze tržní řešení, tak to zničí celou řadu aktérů. A to ani v otázce fotbalu, ani v otázce evropského filmu není mým cílem. Ano, implementujeme Marrakešskou dohodu, takže tady bude přístup k internetu pro osoby, které mají znevýhodnění a já vám samozřejmě pak v prosinci jasně oznámím, co přijde eh, v otázce copyrightu příští rok. Na komisi to rozhodneme 9. prosince. Safe Harbor, ptám se, je Evropa bezpečným přístavem? Není. Snowden, NSA. Jednáme dál. Rozsudek Evropského soudního vodu Evropské soudního dvora plně respektujeme, ale údaje v Evropě také nejsou bezpečné tajemné služby, ať z Londýna či z Paříže, mají jasný obchod. Jím jde pouze o to, aby zabránili teroristickým útokům. Evropský tajná služba nemá žádné high-tech nástroje, má rudimentální prostředky, svým způsobem je odkázaná na informace z Londýna a z Paříže, co se týče nebezpečí teroristických útoků. Neměli bychom tedy arrogantně hledět na naše americké partnery, měli bychom i nadále tedy, budeme i nadále vyjednávat o Safe harbor s Američany, tak abychom měli společnou pozici s Japonské, s Jižní Koreou, abychom dospěli k celosvětovém dohodě o tom, jak se bude zacházet s údaji a s tím, že mají soukromou povahu. Telekomunikace, pro, regulační rámec pro telekomunikace a spektrum. Ano, já chci harmonikizace, předělování spektra a aukcí v rámci mobilní komunikace. Chci eh, harmonizované časové plány a zpráva Pascala Lamy, která se týká 700 MHz byla vypracována velice dobře. Bývalý komisař nám takto poskytl výborný předlohu na základě zprávy Pascala Lamy. Já budu potom vytvářet svoji revizi telekomunikací a té odpovědné cíle legislativy. Chceme mít 5G v roce 2020, takže budeme asi za Jižní Koreou, ale v celosvětlovém srovnání budeme pořád stále ještě velmi vepředu. Po konzultacích, které právě probíhají, budeme zpracovávat otázku, zda potřebujeme to, aby platformy, které přenášejí obsahy, za ně nesly také odpovědnost. Například obsahy, které podporují násilí, které negují lidskou důstojnost, musí platformy takovéto obsahy vnímat. Například noviny. Noviny mají dopisy čtenářů, ale ty se tam objeví pouze, když je o to uvedeno jméno, příjmení a místo, kde ta osoba bydlí. Není to anonymní. A pokud tam bude někdo jak si oslavovat násilí, tak se tam prostě to nebude otištěno, takovýto příspěvek, nebo když to bude rasistické. A já si myslím, že od odpov- odpovídající odpovědnost musíme mít také v úrovni internetu a webových platform, co tam eh, je za výroky pravicově radikální, opravdu špinavé věci, to je, myslím, něco, nad čím bychom se měli zamyslet. Samozřejmě vy rozhodujete o regulaci, ale není možné, aby veřejné televizní stanice a noviny, denníky měly přísná pravidla a na internetu takováto pravidla neexistovala. A co se týče skandálu podvodů Volkswagenu, podvody budou možné vždy. To dobré na tom je, že to bylo objeveno. Špatné je, že to neobjevili Evropané, ale Američané. A my ten podvod konsekventně dořešíme a Volkswagen si jistě zaslouží spravedlivost, ale ne, abychom ho chránili, protože právě v oblasti emisí jdou žerty stranou. Není možné tady podvodně do těch aut dávat software, který eh, předvádí to, že ty emise jsou nízké, pokud se kolo netočí, pokud je to právě ta kontrola někde technická. A na silnici je to pak jinak. Proto potřebujeme reálné kontroly přímo na silnici, kontroly v reálném provozu. A návrh na zavedení tohoto byl předložen a přijat před dvěma týdny. Vy jste zmínil, že potřebujeme 28 partnerů pro spolupráci, to je pravda, ale navzdory tomu je spolupráce mezi Německem a Francií v digitálním sektoru pro mě něco, co je velmi důležité. Já jsem hovořil s ministry, státními tajemníky, mám s nimi úzké kontakty a má kancelářka paní Melkrová a pan prezident Holland v rámci Evropského kulatého surovlu, Evropského průmyslu, tam se mohou setkávat společně, mohou hovořit o projektech. Toto je východisko a pokud Francie s Německem se dohodnou, tak budou takovými tahouny a dosáhne se jednota na radě a nebude tam k těm docházet k těm blokádám, jak tomu bylo bohužel příliš často v minulých letech, což se stalo jako jsem běžným pracovním postupem rady. Děkuji. Milí pane komisaři, <clears throat> děkujeme vám za všechny vaše znalosti, o které jste se s námi podělil a také o eh, nasazení, se kterým jste tak učinil já jsem položila otázku, která byla naprosto jasná a bohužel se mi nedostalo odpovědi. Šlo o to, jestli eh, <clears throat> komise chce rozšířit ochranu autorským právem také na hyperlinky. Nedostalo se mi odpovědi. To je otázka eh, a komisařů. Eh, budeme o tom jednat 9. prosince. Prosím, počkejte ještě čtyři týdny na jednání kolegy komisaři eh, a nechci tedy v tuto chvíli nic anticipovat. Eh, je to 9. prosinec roku 2015, ne roku 2016. To znamená, že e, už to bude za chvíli. Děkuji vám, pane komisaři, za veškeré vaše znalosti, za to, o co jste se s námi podělil, protože je to pro mě velmi důležité. Já doufám, že to bylo zajímavé také pro vás, e, diskuze s panem komisařem. Děkuji vám ještě jednou a Uvidíme se zítra v 10 hodin dopoledne. Rád bych vás upozornil na jednu velmi důležitou věc. Pracovní skupina ITRE pro digitální unii bude mít mm, příští jednání již tento čtvrtek 12. listopadu mezi 10. a 12. hodinou. Na tomto zasedání se budeme zabývat velmi důležitým bodem a sice eh, revizí spektra. Bude to tedy první schůze pracovní skupiny, která se bude zabývat revizí telekomunikačního balíčku. Eh, ve čtvrtek za tři dny ve 10 hodin se koná jednání pracovní skupiny. Eh, děkuji vám za pozornost a zítra dopoledne v 10 hodin se uvidíme na hlasování.